Dear colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobré ráno, prosím, posaďte se. Budeme pokračovat v práci výboru REGI. Naším hlavním bodem dnešního dopoledne je veřejné slyšení o politice soudržnosti a marginalizovaných komunitách. Náš výbor e, vypracovává zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Spravodajkou je paní Reintke. A já navrhuji, abychom e, sloučili dva body pořadu jednání. Pozadí je následující. Legislativa politiky soudržnosti skýtá finanční podporu eh, vyloučeným komunitám v městských a venkovských oblastech, zejména fyzickou, ekonomickou a sociální regeneraci v městských i venkovních obla- venkovských oblastech, které spadají pod Evropský fond regionálního rozvoje. Teritoriální přístup eh, programovacího období 2014 až 2020 skýtá nové možnosti pro tvorbu a implementaci eh, integrovaných územních investic a místního rozvoje eh, vedeného komunitou, který cílí na marginalizované komunity. To znamená, že naše slyšení na toto téma přichází v pravý čas. Eh, program tohoto slyšení byl rozeslán. Eh, já nejprve dám slovo každému z našich hostů na 10 minut. Eh, poté vyzvu paní Reintke, aby představila svůj návrh zprávy a potom dám slovo poslancům na otázky a připomínky a komisi v případě, že její zástupce by se chtěl vyjádřit. A konečně dám slovo znovu paní Reintke na několik slov závěrem. Navrhuji lhuto pro pozměňovací návrhy ke zprávě paní Reintke 12, ve 12 hodin v poledne eh, ve středu 22. července. Hlasovat budeme na našem zasedání 17. září, pokud dostaneme pozměňovací návrhy do 22. července. A konečně je mi potěšením vám oznámit, že po konci dnešní dopolední schůze zhruba ve 12.30 bude paní Reintke pořádat malou recepci pro vás a pozvané hosty ze slyšení a to se bude konat hned venku před sálem. To byla tedy má oznámení. A teď, abychom už neplýtvali časem, dám slovo našemu prvnímu řečníku, eh, paní Aně Krastevě, ředitelce CERMES, tedy Centra pro uprchlíky, migraci a etnická studia z Nové Bulharské univerzity. Paní Krastevo, prosím, máte 10 minut. mission impossible to summarize cohesion je v podstatě nemožný úkol schrnout politiku soudržnosti a problém zranitelnosti v deseti minutách. Já se pokusím to formulovat třemi jednoduchými otázkami. Proč, kdo a jak? Jen pár slov o konceptu zranitelnosti. Ta eh, nesouvisí jen s chudobou a eh, nejistotou, ale také s lidskou důstojností. A důležité pro naši debatu je, že tento koncept je čím dál klíčovější pro eh, veřejné politiky a stává se velkým politickým tématem. Proč? Má hlavní myšlenka v této velice krátké prezentaci zní, že romský problém respektive proč byl romský problém vytvořen. A z těch mnoha složitých příčin já vypíchnu dvě. Politickou příčinu a kulturní. Kulturní nikoli v antropologickém smyslu, ale ve smyslu politické kultury. Zranitelnost Romů je zdrojem pro politické elity. Já vím, jak eh, skandálně to může znít, nicméně chtěla bych zdůraznit tuto myšlenku v mnoha ohledech a já bych vzala nyní dva z nich. Symbolicky, eh, protiromský diskurs je hlavní mobilizační silou všech stran eh, na extrémně pravicovém křídle spektra. Zranitelnost Romů eh, je však také zdrojem ve velmi doslovném politickém smyslu eh, kupování eh, romských hlasů, získávání romských hlasů mnoha různými postkomunistickými stranami v celé řadě zemí a to na všech stranách politického spektra. To zdůrazňuji, protože o politice soudržnosti uvažujeme z hlediska veřejných politik, ale ta otázka je spíše otázkem politiky jako takové a toho, jak politikové těží ze zranitelnosti Romů a jak ji vlastně reprodukují, protože z ní mají prospěch. Ten druhý důvod, ten je trošku teoretičtější, ale jenom několik slov. Politika jinakosti se mm, značně změnila v období studené války byla chápána tak, že ta jinakost spočívá v politické ideologii. A v období po studené válce je ta jinakost chápána spíše z hlediska etnika a náboženství, z obecně kulturního hlediska. To je kontext, který přiživuje eh, protiromské diskurzy a postoje. A z těchto důvodů eh, se z Romů stali takový všeobecně vyloučení lidé. Vyloučení ve všech smyslech. Ekonomicky, sociálně, politicky, kulturně, symbolicky a tak dále. A kdybych měla víc času, tak bych trošku víc rozvedla také ten další rozměr jinakosti, což jsou uprchlíci. Já jim říkám noví Romové. Oni jsou eh, politickým diskurzem konstruováni stejným způsobem, eh, jako jsou prezentováni a chápáni Romové. Eh, to bychom možná si nechali na debatu. U obou těchto skupin obyvatelstva jde o tvorbu get a to ilustruje e, ten zajímavý koncept homo sacer. Kdo? Teď uvedu hlavní aktéry, kteří se dělí o odpovědnost za zranitelnost Romů. První z nich a největší jsou politici. A já tady uvedu dva příklady dvou měst ve stejné zemi, e, která je to země, to je v podstatě jedno, protože by se to mohlo stát všude. V prvním případě jde o naprosto bezvýznamný případ eh, hlasité hudby malého skandálu, který vyvolal konflikt, který přerostl až do národních rozměrů. Zasahovala policie, zasahovali mnozí političtí eh, činitelé a značně to vyostřilo atmosféru v celé zemi. A ve stejné zemi v jiném městě, demograficky a ekonomicky nepříliš odlišném, eh, existuje romská čtvrť, kde děti chodí do školy, eh, Romové mají legální bydlení, jejich rodiče pracují a každoročně se tam koná velice hezký svátek, eh, kdy se uděluje titul čestného Roma veřejným osobnostem. Druhým aktérem, eh, může to znít paradoxně, a to je paradox, na který bych chtěla upozornit. Mládež je nejnadšenější, nejzápalenější, nejaktivnější a nejinovativnějším aktérem, eh, pokud jde o mobilizaci proti chudobě a eh, diskriminaci. Ale upřímně řečeno, Mobilizace proti chudobě tvoří velice malou část celkové mobilizace mládeže. Současní mladí lidé ve všech evropských zemích eh, jsou velice nadšení pro ptáky, eh, lesy, hory a tak dále a mají pro ně mnohem větší zápal než pro boj proti chudobě. A další paradox. Internet eh, samozřejmě eh, je důležitým prostorem a chtěla bych zdůraznit obrovskou roli internetu, který rozšiřuje a posiluje xenofobii. Xenofobie eh, ve veřejném prostoru prochází několika filtry, které na, internetu neexistují. Internet je tedy bohužel klíčovým spojencem všech xenofobů a e, protiromsky naladěných lidí, mnohem více než těch, kdo bojují proti ním. A obrovská otázka, kterou nechávám otevřenou, to jsou e, romské elity. E, samozřejmě jsou to klíčoví hráči a součást řešení. A zároveň také ale součást problému. Jak Každá veřejná politika začíná otázkou, jaké jsou hlavní priority, ať už jsou tři nebo jejich pět. Jaké jsou priority politiky soudržnosti, pokud jde o, romskou otázku? První tři jsou vzdělání, vzdělání, vzdělání. Evropa eh, aspiruje na to stát se eh, společností znalostí, ale eh, jak založit takovou společnost na negramotných pracovnicích? Musíme si uvědomit paradox, že druhá světová válka 20. století překonala negramotnost, ale 21. století vytváří novou negramotnost. A tvořit gramotnou společnost s negramotnými pracovníky, to je velký paradox. Nemůžeme spustit novou veřejnou politiku bez úvah o poučeních z těch předchozích politik. Na tomto slajdu eh, vidíte, kolik eh, partnerů se zapojuje eh, do otázky začlenění Romů, do toho programu, který má skončit letošní rok. Je to deset let ambiciozní politiky a všichni víme výsledky. Světová banka a několik dalších institucí vydali zprávu o závěrech, že Romové jsou diskriminováni. Je to podloženo fakty. A my řešíme tyto závěry založené na faktech, protože už předtím jsme věděli, že chudoba roste a že sociální vzdálenost, sociální propast plná netolerance mezi většinou a menšinou se zvětšuje, což je velký politický problém. A pokud si nevezmeme ponaučení eh, z chyb desetiletí romské inkluze, eh, nemůžeme se posunout vpřed. Eh, místní orgány. Tady už jsem zmínila eh, dva, eh, dva různé typy zkušeností. A další příklad. Někdy ten tyž starosta v jednu chvíli aplikuje politiku sociální inkluze s velice dobrými postupy a praxemi, pokud jde o vzdělání a zaměstnanost a tak dále, a jindy tentýž člověk, tentýž starosta ve stejném městě aplikuje politickou exkluzi. V tuto chvíli to, že zorganizuje určité referendum, které má vylučovat Romy a tak dále. A e, veřejná politika by měla nastavit takové podmínky, aby dotyčný starosta neváhal mezi těmito dvěma možnostmi, ale volil systematičtěji tu první. Všeobecné začlenění, eh, all inclusive, to je jedna z mnoha osvědčených postupů a já bych chtěla zdůraznit jednu, tedy které říkám all inclusive. Je to velmi dobrý příklad praxe, která je malá, ale přitom se zabývá všemi důležitými problémy a klíčovými aktéry. Eh, jednak je to eh, politika eh, zabývající se prioritami a za druhé je to něco iniciováno občanskou společností, ať už nevládními organizacemi nebo akademickou sférou. Za třetí, vytváří se tady vlastně takový mnohostranný efekt na romskou komunitu. Tedy to, že mladí Romové se vzdělávání a stávají se mostem mezi svou komunitou a e, společností. E, stávají se vzorem, příkladem a mohla bych pokračovat v tomto výčtu. Zkrátka jde o velice pozitivní e, signál toho, že dobrá praxe je možná. A e, otázka, e, kterou bych chtěla položit, je na tomto slajdu. Proč aktéři občanské společnosti jsou inovativnější a efektivnější než profesionální e, politikové, profesionální instituce? Já bych vám chtěla jen připomenout, říká paní předsedkyně, že už nemáte příliš mnoho času. Dobře, ještě dva slajdy, velice rychle, prosím velice hezký příklad, který ukazuje další úspěšný e, mix dobrovolnosti, e, umění, dialogu, experimentování a tak dále, e, vzatý z jiné země, z Kodaně, Je zapotřebí, eh, aby se stala velká změna a této eh, říkám eh, jaksi zezelenání proti diskriminační militantnosti, neboli její zatraktivnější pro mladé bojovníky a její zatraktivnění jak offline, tak online. A ještě jednu poslední poznámku k mobilitě. Mobilita Romů a migrace Romů v Evropské unii je chápána jako velký problém. jako velký problém pro mnoho měst. Pokud se na to ale podíváme očima samotných Romů, mohlo by to být a často to je velkým zdrojem. E, velkým zdrojem pro e, jejich eh, uschopnění zdrojem práce a možností dostat se do prostředí, kde děti mohou chodit do škol a kde práce je spojená nejen s šedou ekonomikou, ale s pravidly a s opravdovou inkluzí, opravdovým začleněním. A teď už budu opravdu končit. Eh, nutnou podmínkou eh, která je potřebná pro úspěch, je eh, zaprvé podle mě politická instrumentalizace Romů. Předání odpovědnosti eh, romským elitám na této vysoké instanci je zapotřebí říci, že začlenění Romů závisí především na silné politické vůli nedělat jednou rukou politiku soudržnosti a druhou rukou nevést proti romské řeči, ale zkrátka chce to silnou politickou vůli, aby byl problém překonán. Politika soudržnosti může být efektivní pouze, když se kombinuje s inovativními aktéry občanské společnosti, kteří ovšem existují. A za závěr bych chtěla uvést velice hezký citát jednoho z těch mladých mediátorů, když získal diplom, tak ten řekl, nemůžete si vybrat, kým se narodíte, ale můžete si vybrat, čím se stanete. Takže znovu, eh, efektivní politika potřebuje takový trošku nádech utopie, který nám umožňuje věřit v to, že úspěch je možný. Děkuji, omlouvám se, že jsem vás přerušila, ale musíme dodržovat časový harmonogram naší schůze a nyní eh, předávám slovo paní Karolíně Fernández, eh, náměstkyni ředitele Fundación Secretariado Chitano a také EU Roma. Vyslovila jsem to správně, snad ano. Ano, do, zaprvé děkuji za pozvání na schůzi vašeho výboru a i děkuji vůbec za iniciativu eh, a za tu možnost přispět k této zprávě od samého počátku a budu hovořit španělsky, poněvadž mám tu výhodu zde tlumočení. Haré mi presentación desde... A, mm, mm, takže mm, já bych chtěla představit zkušenost eh, čerpání z strukturálních fondů pro účely eh, začlenování Romů. desde dos perspectivas. Por un lado, nosotros... Eh, ze dvou perspektiv. Za prvé, my jsme nevládní španělská organizace, která pracuje na sociálním začlenování Romů a od roku 2000 jsme i prostředníkem pro operační program ve Španělsku s názvem Boj proti diskriminaci. My tedy přímo spravujeme fondy. A na základě této zkušenosti také my jsme technickým sekretariátem Euroma Network, Evropské sítě, která spolupracuje se členskými státy Romů, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ale také i Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, Polsko, Švédsko a Finsko. 12 států a od roku 2007 eh, pracujeme tedy s těmi, kteří jednak spravují spojují eh, sociální fondy a s mm, těmi, kteří eh, připravují politiky pro začlenování Romů. Je to tedy síť, která funguje od roku 2007. Na začátku prezentace bych chtěla přednést analýzu, mm, kterou my jsme připravili v rámci sítě. Eh, a my jsme tedy připravili určité návrhy i v tomto období programování a mm, na konci i představím prakticky, jak vypadá náš operační program, takový příklad, jaké programy produkujeme a které skutečně znamenají velkou změnu v sociálním začlenování Romů. Eh, během tohoto programového období, jak jsem řekla, máme zde síť 12 států, my jsme pracovali na různých analýzách, analýzách a v posledních dvou letech jsme zanalizovali i eh, poučení z tohoto programového období, pokud je o čerpání strukturálních fondů, jak přispěli k začlenování Romů s cílem lépe plánovat, naplánovat příští programové období. A zde řeknu, jaké signály jsme vyslali Eh, prostřednictvím těchto zpráv, a i, ale přednesu pouze pár myšlenek. Za prvé, zaměření. Je pravda, že podle nařízení prostřednictvím priority 9.2 můžeme přijímat konkrétní opatření pro romskou komunitu. A eh, my, co chceme navrhnout, je, aby eh, investiční priorita 9.2, aby skutečně se snažila kompenzovat nevýhody romské populace, ale nesmíme zapomínat i na další cíle, tematické cíle, které také jsou prioritou pro romskou komunitu. Nejenom prostřednictvím sociální inkluze, boj proti sociálnímu vyloučení, ale také nám jde o další eh, cíle, jako jsou cíle strategie 2020. To znamená, musíme investovat eh, i do cílu 8 a 10 další. Eh, došlo k velkému pokroku, hm, to znamená, chceme více a více i, eh, i tedy eh, zde mít cílený přístup a v těchto operačních programech. Politika soudržnosti má zajistit, že i Romové budou konečnými příjemci těchto programů. Je to tedy hm, Eh, je to nutné proto, abychom kompenzovali jejich nevýhody. Tady nejde eh, o to integrovat je kvůli jejich etniku, ne kvůli jejich sociálně ekonomickým podmínkám, ve kterých žijí a v tomto programovém období tedy nám jde o to začlenit romské obyvatele do zbytku do ostatních programů, tedy nejenom do těch programů, které jsou určeny e, e, pro boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Na druhé straně, pokud chceme, abychom, aby se tyto programy využívaly ze široka romskou e, romskou komunitou, tak je třeba i využívat třeba Evropský sociální fond, eh, pokud jde o boj proti sociálním vyloučení, ale zde nám chybí ještě další fondy, jako třeba Fond regionálního rozvoje, ten by se také mohl vyvíjet, nebo Fond pro rozvoj venkova, i ty by měly do svého okruhu příjemců začlenit Romy. My chceme propagovat eh, takovouto vizi, aby ta, abychom měli eh, tu politiku soudržnosti jako průřezovou napříč různými fondy a nejenom pouze, aby se týkala Evropského sociálního fondu. Dále, pokud jde o oblasti naší intervence, zde my se zaměřujeme na zaměstnanost, školství, vzdělávání, Mm, tam se čerpá ze sociálního fondu a potom na, eh, in, zaměřujeme se na integraci v, ve společnosti, místní společnosti. Ale, jak jsem řekla, tady bychom měli jít šířeji, eh, především eh, třeba čerpat na bydlení. Eh, to je ten fond rozvoje, eh, regionálního rozvoje například. Eh, tady chceme, abychom bojovali proti chudobě jako takové, chudobě dětí, přístup ke zdravotnictví, proti migraci Romů, mezinárodní spolupráce, to znamená nezaměřovat se úzce pouze na ty tři první oblasti. A další důležité téma, to jsou horizontální principy, rovné příležitosti, zákaz diskriminace. Skutečně ty jsou součástí těchto operačních programů, ale nestačí to. Té, mm, my eh, eh, chceme i aplikovat principy eh, boje proti diskriminaci a rovnosti. Dále, pokud jde o dopad účinek, co jsme viděli v tomto období 2007 až 2013, je, že často mm, politika soudržnosti a strukturální fondy se čerpají na pokrytí těch základních potřeb, jako jsou základní služby určené Romům. To jsou eh, paliativní opatření, jak tomu říkáme, která mají zmírňovat třeba důsledky krize nebo politiky škrtu ve službách a veřejných zdrojích. Nicméně, co my chceme a co podle nás je důležité eh, v naší politice soudržnosti, je, abychom ji viděli jako nástroj pro využití potenciálu, jako strategický nástroj nástroj pro to, abychom prosadili strukturální změny. Eh, tady nejde pouze o to zlepšit eh, podmínky, životní podmínky Romu, ale eh, i je lépe integrovat do společnosti a mm, získat jim lepší statut ve společnosti. Dále, pokud jde o další dopad. My jsme také viděli v to, z toho předchozího programového období, že zde eh, i byla celá řada nejrůznějších aktivit, tedy intervencí, ale spíše omezených, malých, bylo to roztříštěné, i prostředky byly roztříštěné, tudíž dopad opatření ze strukturálních fondů byl omezený. My chceme, abychom měli projekty, které budou eh, mít větší rozměry, budou mít širší záběr, tak aby měli skutečně reálný dopad na eh, životní podmínky a sociální začlenování romské populace. Dále, Eh, sociální začlenování Romů. Na to je třeba se podívat z, eh, z takového eh, kom, komplexního pohledu, úhlu a integrovaného úhlu. To znamená, je třeba zároveň že řešit zaměstnanost, vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a kombinovat různé fondy, jak jsem řekla, tedy sociální fond, fond rozvoj venkova a regionální rozvoj. Dále. Dále možnost, kterou nabízí naše fondy, abychom investovali do analýz. To bylo zásadní pro nás, abychom mohli potom si říci, kam nasměrovat opatření, potažmo prostředky určené Romům. A zde je třeba, abychom proto měli informace, údaje o tom, jaká je situace romské populace, a tak dále. E, to nám potom umožní lépe nasměrovat finanční zdroje, ale i ty, e, dáme využití těchto zdrojů lepší legitimitu. E, zde, když se podíváme na sociálně ekonomické podmínky Romů, tak skutečně vidíme, že to je pádným důvodem pro specifická opatření. I chceme, abychom toto financovali, financovali třeba i eh, aktivity, jako jsou mapování situace, mapování jejich životních podmínek, kde se nachází domové a tak dále. Naše analýza nám říká, že plánování období 2014 až 2020, že eh, ve srovnání s minulým obdobím, tak toto období bylo lépe připraveno se větším zapojením samotných Romů do fáze plánování ale velká výzva je potom realizace, implementace těchto plánů. A zde tedy Evropský parlament a evropské instituce mají hrát větší roli při follow-up, při eh, monitoringu eh, realizace těchto plánů tak aby ty plány byly realizovány efektivně eh, a eh, rok 2020, respektive 2023, musí být rokem, kde životní podmínky se musí zlepšit právě díky těmto investicím z politiky soudržnosti. A další obrázek. A nyní bych chtěla dát takový příklad. Program, který jsme i prováděli od, od roku 2000 abyste si udělali reálný pohled a i optimistický náhled na věc, protože často ta očekávání, která se týkají investic do romské populace ze strukturálních fondů, ta očekávání jsou velice nízká. Ale jsou programy, které eh, přinesly výsledky a znamenaly skutečnou změnu v jejich životě. V našem případě to byl operační program, který bojuje proti diskriminaci ve Španělsku. To byl program který byl skutečně pionýrským programem v roce 2000. Eh, byl připraven to operační program eh, s konkrétními opatřeními pro romskou populitu, ale nejenom pro ně. Eh, tam šlo o to vytipovat různé zranitelné skupiny lidí, mm, třeba podle genderové problematiky, osoby s postižením, imigranti a tak dále plus tedy Romov, jedna z těchto skupin, která je zde specificky pojmenována, ale byl to širší program. Tento operační program byl velice pionýrský, průkopnický ve své době, poněvadž nevládní organizace, ty sociální subjekty tam začaly působit jako prostřednictví, to znamená začaly zpravovat strukturální eh, fondy a eh, začaly se specializovat na eh, tuto činnost. A v tomto byl ten program průkopnictví. My jsme se zaměřili na dvě oblasti, především na zaměstnanost a školství, protože my si myslíme, to je to, co může mít pákový efekt, zaměstnanost. Tak zde ten náš program se jmenuje Axeder tedy mít přístup k něčemu a my se snažíme zajistit jejich přístup na trh práce. Propagujeme jejich zaškolování, vzdělávání, protože oni mají většinou na začátku nízké kvalifikace, nízké pracovní zkušenosti, nebyli aktivní na trhu práce. Takže my jsme eh, vytvořili ten program, aby mohli se dostat na trh práce. Dále my e, e, i máme personalizované plány pro každou osobu a protože přece jde o to nabídnout všem stejné podmínky a stejné podmínky přístupu, přístupu na trh práce, ale musí to být personalizováno, protože každý člověk se liší, každý má jiné potřeby. My tedy my mm, pracujeme neexkluzivním způsobem, to znamená 70% jsou Romové, kteří jsou příjemci, ale je to program specializovaný na Romy, ale ne pouze pro ně a 30 jsou neromové. Další. A e, takže to je program, který se orientuje na výsledky. To je program, kde měříme e, to podle počtu pracovně právních smluv, které byly uzavřeny to znamená počet eh, pracovně právních smluv, pracovních smluv, mm, kterých jsme dosáhli, pod, máme konsistentní metodiku, a ta byla vytvořena v rámci pilotního projektu a nyní mm, mm, pracujeme s 50 obcemi ve Španělsku. Jak jsem řekla, je to ambiciozní program, který skutečně vede ke změnám v roce 2014 máme počet příjemců více než 80 tisíc a, více, a smluv je 58 tisíc zhruba a osob, počet osob, které dostali pracovní smlouvu je přes 22 tisíc, 53% z nich ženy, protože my máme i aktivity specificky pro ženy. Další. My e, e, do toho programu jsme zapojili více než 3 tisíce podniků a počet školicích akcí byly 2800 a další. Je to program, který funguje zde máte údaje za rok 2014, eh, takže v plné hospodářské krizi, která především postihla Španělsko, tak eh, to jsou tři významné údaje. V roce 2014 se nám podařilo eh, zajistit 5000 smluv pro tyto osoby, což znamená velkou změnu pro ně. Má to obrovský dopad na Romy, kteří teď mají lepší přístup na trh práce. Další. Já se omlouvám, paní předsedkyně, prosím, zkraťte to. A, a takže školství, to je naše druhá osa. My se snažíme bojovat proti tomu, aby děti neodcházely ze školy předčasně. A dále pracujeme se studenty, s rodinami. A potom, já bych jenom chtěla ukázat jenom výsledky tady teď. I pracujeme s 1357 žáky a podařilo se nám, že 524 eh, skončilo střední školu. A teď už končím. Další. Ano, to je poslední eh, mm, poselství. A zde bych chtěla závěrem říci, že jsou programy, které fungují a jsou, pokud ale jsou dobře e, zacílené na Romy, potom produkují e, výsledky a mají dopad. Čerpání ze strukturálních fondů skutečně to je inteligentní investice do romské populace, ale co je důležitější, využít potenciál strukturálních fondů, jak jsem řekla předtím, způsobem strategickým, tak abychom skutečně zajistili sociální společenskou transformaci, změnu, nejenom abychom mírnili ty eh, pro, aktuální problémy a řešili základní potřeby. Já se omlouvám, že že jsem vás musela přerušit, ale máme málo času. A nyní mám to potěšení dát slovo doktorovi Franciskovi Gefimu. Paní, paní, která je tedy starostkou z Berlína a máte slovo. Prosím, 10 minut. So, ladies and gentlemen, good morning. Tak dámy a pánové, dobré ráno. Zdravím vás z Berlína. Já jsem starostkou jednoho berlínského obvodu, který se jmenuje Neukeln. Tady vidíte radnici, mé běžné pracoviště. Chtěla bych vám trošku ukázat Berlín. Je to samozřejmě velké město, hlavní město Německa, má 12 obvodů. Jedním z nich je Neukölln, ten je tedy vyčerveněný, to je ten eh, můj obvod. We have about 300... Máme zhruba 300 tisíc obyvatel a jsme velmi multikulturní městskou částí, abych tak řekla. Téměř polovina našeho obyvatelstva eh, je migračního původu. Eh, to znamená, eh, že pocházejí z více než 160 různých zemí a za posledních pět nebo šest let se potýkáme s velkými masami zejména Bulharů a Rumunů, kteří přicházejí do Německa a zejména do našeho obvodu. A mnoho těchto lidí a mnoho těchto rodin jsou Romové. Většinou to nejsou zrovna lékaři a učitelé, často jsou to spíše lidé, kteří mají velmi nízké vzdělání a mají zkušenosti s diskriminací ze svých vlastí. Ti tedy přicházejí s nadějí na lepší život, chtějí lepší budoucnost pro sebe a pro své děti. A pro nás je to někdy velice náročné, ta situace. Máme téměř 6 tisíc Bulharů a Rumunů eh, v naší městské části, kteří jsou oficiálně registrovaní a odhadujeme, že reálný jejich počet je mnohem vyšší. Mnozí z nich žijí ze sociálních dávek státu, jsou to přídavky na děti anebo eh, další sociální dávky. Zhruba 40% tedy žije za peníze státu. A to přichází za situace, kdy už tak máme dost sociálních problémů. V jednom obvodu máme 160 různých národností, v některých oblastech eh, máme více než 70 dětí pod hranicí chudoby a není to jednoduché, když neustále přicházejí noví lidé, kteří jsou zase ve velice složité sociální situaci. Za této situace se snažíme využívat strukturálních fondů Evropské unie. Už je využíváme několik let. A já mám jenom dva slajdy na to, abych schrnula svou činnost. Tak já to zkusím znovu. Využíváme tedy velice intenzivně peněz z Fondu pro regionální rozvoj a e, využíváme to v jedenácti velkých správních oblastí, jak jim říkáme, což jsou oblasti se silným sociálním vyloučením, které dostávají e, peníze navíc na sociální začlenění a integraci. E, v minulém programovacím období 2007-2013 jsme využili zhruba 50 milionů euro na tyto projekty a snažíme se eh, ty projekty provádět v těch hlavních oblastech, o kterých už to byla řeč, tedy vzdělání, pracovní trh, eh, bydlení a zdraví. Je důležité, abychom se soustředili na tyto témata. A chtěla bych eh, vyjádřit souhlas tady se svou sousedkou paní Fernandez, která říkala, že Nemá cenu dělat něco konkrétně, explicitně pro Romy. Respektive není dobré uh, zaměřovat konkrétní projekty pouze na Romy. Je zapotřebí cílit to na celou populaci. Je dobré uh, zaměřovat se na sociální problémy, ale vzhledem k uh, sociálnímu smíru není dobré vytvářet projekty například pouze pro romské děti. To je důležité si uvědomit. Teď k tomu, co děláme v sektoru vzdělání. Velice často zjišťujeme, že děti, které přicházejí zejména z romských rodin z Bulharska a Rumunska, nemají zatím vůbec žádné zkušenosti se školou, samozřejmě nemluví německy a rodiče jsou velmi často negramotní. Snažíme se tedy organizovat ve školách uvítací třídy, eh, kde nejprve eh, docházejí do speciálních skupin, kde se učí německy a připravují se na běžné školní vyučování. Eh, na to se velice soustředujeme. Momentálně v naší městské části máme zhruba 30 takových uvítacích tříd v našich školách. A podstatě každý měsíc přijde celá jedna školní třída z Bulharska a Rumunska, což je obrovský problém, se kterým se musíme vypořádat. Po celém městě je takových uvítacích tříd zhruba 400, tedy po celém Berlíně. Pokud jde o zdravotnický, naším největším problémem, který doufám se bude řešit na evropské úrovni, je to, že mnoho z těch, kteří eh, přicházejí, nemají žádné zdravotní pojištění. nemají pojištění eh, ze své domovské země a neplatí ani v Německu nebo tedy ve své hostitelské zemi. Eh, problém zdravotního pojištění je tedy velký a také problém očkování. To jsou dva největší, na které se musíme zaměřovat. A dále u nastávajících matek, zejména u velmi mladých těhotných žen, které nemají žádné pojištění a které chodí do našich nemocnic, to jsou velké problémy. Často se bojí, zkrátka porodí v porodnici a velice brzo z nemocnice odejdou Nikdo za to samozřejmě nezaplatí a to je velký problém. Takže to jsme měli zdravotnictví, školství a třetí velký eh, problém je eh, bydlení. Faktem je, že velice mnoho romských rodin přichází eh, do našeho města a mají problém sehnat normální byt jsou na to společnosti, které jim poskytují byty a mnoho lidí si říká, dobře, někdo má problém, nenajde si normální cestou byt, tak já vám dám jenom madraci, budete platit 200 euro měsíčně a potom vám dám byt, dejme tomu s 20 metry čtverečními a každý z vás bude platit 200 euro a z toho může být velice dobrý biznis. Vezmete starý dům v dezolátním stavu a ubytujete v něm co nejvíc lidí, kolik to jen jde, a berete od nich peníze. Takové domy jsou ve všech velkých městech v Německu. Z mnoha měst vám řeknou to tež. A my na radnici se velice snažíme proti tomu bojovat protože to není dobré pro sociální smír, když máte dům, kde žije běžně 50 lidí, ale ono je jich tam 200. To je věc, kterou opravdu musíme řešit. Co tedy můžou udělat strukturální fondy? Nesmírně důležité je, aby projekty, které už začaly, trvaly déle. To je naprosto nezbytné. Mít nějaký integrační plán, který by eh, měl určité minimál, určitou minimální dobu trvání. a je zapotřebí integrovaného přístupu, tedy propojovat bydlení, zaměstnání, vzdělání a zdravotní otázky. To je důležité i u projektů, které jsou financovány z Evropské unie. Teď bych chtěla zmínit něco k novému programovacímu období, zejména Evropského sociálního fondu. To je pro nás velice důležitý fond, zejména co se týče integrace na pracovní trh, samozřejmě to je cílem ESF. V novém programovacím období máme ten problém, že jsou tu některá nová poměrně přísná nařízení eh, ohledně měření úspěchu. Často diskutujeme o tom, kdy je vlastně projekt úspěšný. Projekt je úspěšný tehdy, když přivede lidi na pracovní trh. Nicméně se u skupin obyvatel, které máme my, je velice těžké dostat je na pracovní trh. Musíme začít na mnohem nižších úrovních. Musíme se starat o rodiny, dostat je pryč z těch nevyhovujících domů, dostat jejich děti do škol. A ta běžná práce, poskytování podpory rodin, tady nejde o to dostat je do práce. Takže tady je velice těžké měřit úspěch. Jde tedy o to, jaké indikátory si nastavíme. Evropský sociální fond se zaměřuje na reálné zaměstnání a v tom případě nemůže být využíván pro Romy v podstatě, protože ti se nedají rovnou přivést na pracovní trh. Nejprve je potřeba je kvalifikovat. Mnozí z nich neumí číst a psát, neumí německy, anebo jakýkoliv jiný úřední jazyk své země, předpokládám, že neumí ani španělsky, když žijí ve Španělsku. Takže e, důležité je e, zaměřit se na situaci těchto lidí potřebujeme peníze a projekty také na e, výuku jazyků, na kulturní mediátory, na sociální pracovníky a také na provozní náklady projektu. Takže myslíme si, že i na toto by měly moci být použity peníze z Evropského sociálního fondu. A uvědomujeme si jistou tendenci, kdy eh, realizátoři projektu, nevládní organizace, eh, se snaží poněkud omezovat cílovou eh, skupinu. Když máte silný indikátor úspěchu, který je založen na tom, kolik lidí dostanete na pracovní trh, pak si musíte vybrat správné lidi pro svůj projekt. Což eh, dost často nejsou ti lidé, kteří spadají do našeho pojmu marginalizované komunity. Proto eh, bychom si měli uvědomit, eh, co ti lidé potřebují ještě předtím, než je dostaneme na pracovní trh tak už jsem taky přetáhla čas, tak si myslím, že na poprvé to stačilo a tím budu končit. Děkuji vám. Děkuji a nyní dám slovo paní Lize O'Neill Rogan, která je eh, ředitelkou pro výuku a účast v divadle Octagon v britském Boltonu. Prosím, máte slovo is se nachází na severu Anglie, máme 276 800 lidí a z této populace 11,3% se nenarodilo ve Spojeném království a pokud 13% eh, je v celém státě a 6,8% se narodilo v Azii, 2,8% v Indii, 1,8% v Pakistánu, 2% v Africe a 1,3% v východní Africe. Bolton je eh, jeden z místních eh, orgánů, který se zapojil do och, programu ochrany Gateway a máme asi 100 uprchlíků, kteří byli v Boltnu, každý rok jsou v Boltnu přesídleni, do Boltnu přesídleni. My jsme velice různorodé město a máme vysokou míru nezaměstnanosti, chudoby eh, v řadě tedy našich obvodů, což znamenalo, že ty dotčené komunity jsou více a více marginalizovány a i v některých těch mm, částech, ale i bílá populace je marginalizována. Proto jsme v Boltnu zavedli politiku soudržnosti, poněvadž tyto komunity jsou segregovány a izolovány a je zde vysoká míra chudoby i z tohoto titulu, eh, což často vede, že tyto nové komunity nebo eh, nemají důvěru, sociální bydlení, Eh, většinou eh, eh, jde ruku v ruce se soukromými nemovitostmi na pronájem a tam se tedy koncentrují mm, specifické národnosti. My jsme tedy Bolton at Home, my jsme vytvořili registrovanou charitativní organizaci, která nabízí sociální bydlení. V březnu 2011 po té, co hm, nájemníci vyhlásili podporu, tak převzali vlastnictví domů, které původně patřily městu a nyní vlastní 18 tisíc bytů. A my pracujeme, spolupracujeme na kreativních řešeních v naší komunitě a v našich čtvrtích, což často znamená i přístup k různým kulturním možnostem, zvýšit participaci na projektech, které dávají prostor lidem, aby se mohli scházet, aby se mohli vzájemně ponaučovat, komunikovat informovat a společně i e, využíváme kulturu pro vytvoření bezpečného prostoru pro lidi, aby mohli se vyjadřovat k různým věcem, aby mohli komunikovat své pocity o e, věcech, které se dotýkají soudržnosti často. Tyto projekty se snaží podporovat tyto komunity, aby mohly růst, aby se vzdělávali, aby mm, sami byli schopni potom eh, eh, vytvářet platformy nezbytné pro změnu života. Tento projekt má být příležitostí pro dialog nejenom mezi účastníky, ale mezi jedné komunity, ale mezi různými komunitami. A mm, my vlastně investujeme takto do lidí, eh, kteří potom mají, se lépe cítí ve svém životě my máme společný etos a to je, aby tyto komunity e, e, byly schopny vzít osud do svých rukou a řešit otázky týkající se sociální a ekonomické rehabilitace. A mm, takže to jsou tedy e, mm, kulturní domy, které tedy se nachází v těchto komunitách a mm, tam tedy se lidé mohou scházet a navazovat vztahy. Je to tedy tvůrčí přístup k rozvoji komunit, k budování kapacit, k rušení bariér, k poskytování vzdělávání, osvěty, nov, nových zkušeností a příležitostí pro smysluplné vztahy mezi lidmi jakéhokoliv původu. Několik příkladů, co děláme společně takže krátkodobé projekty, například my spolupracujeme se skupinou Somálců a sudánsk, somálských a sudánských žen. To je projekt, který spojil dohromady dvě komunity, eh, které se zabývají tématy, jako je ženská obřízka v Boltonu. To v Boltonu je docela problém. Je to kulturní problém některé komunity eh, tuto tradici přivezly sebou a praktikují to v Boltnu. Nicméně nyní tyto komunity eh, eh, chtějí eh, zarazit tuto praktiku. Také jsme mm, se ženami, ženami vytvořili taková divadelní představení, kde se řeší tato tematika, tedy tematika ženského přísky, protože k ní ještě dochází. A i jsme zorganizovali národní konferenci, tak aby ženy mohly předkládat návrhy a řešení eh, mm, této praktiky a aby to ale vzešlo od nich, z té komunity, a ne, aby to bylo vnucené z mm, systému národního zdravotnictví či od policie. My jsme tedy vytvořili takovou konferenci, aby delegátky, včetně tedy delegátů z zdravotnictví, z policie, aby mohly eh, hledat společná řešení. Což znamenalo, že ženy se nestyděli za tyto svoje zvyky. O to jde. To je příklad tematiky, která eh, v těchto komunitách vytváří izolaci a eh, takový, takovou atmosféru tajnůskářství, utajení. A my jsme tedy k tomu využili divadlo. My spolupracujeme s eh, Bolton Home, tedy s těmi asociacemi a takový další příklad dlouhodobého projektu nebo dalšího projektu, to je skupina žen, která teď eh, vytváří projekt pro řešení domácího násilí. Zase to kreativní projekt. My jsme dali dohromady ženy z různých komunit a eh, vytvořili jsme opět divadelní představení, dokonce i eh, filmový projekt z toho vzešel a jde o zkušenost, jejich zkušenosti s domácím násilím. Tento projekt nyní vlastně již funguje rok a my jsme i teď eh, do toho zapojili, zapojili další typy, kom, další komunity, tedy rozšířili ten projekt na eh, více lidí, aby to eh, byla různorodější skupina lidí a nyní tedy už vytvořili takovou strukturu, která žádá o vlastní financování a snaží se vytvořit takový udržitelný, inkluzivní model, který sami používají ve svých komunitách. A je to tedy projekt, který se dostal k nám z Londýna do Boltnu, již funguje 8 let a vlastně až teď, po té, co tedy všichni ty mm, konkrétní osoby se Eh, zapojili do, té, do tohoto projektu, tak podle zkušeností těchto žen, tak tyto ženy, které třeba se přesídlily z Londýna, tak již nechtějí z Boltonu odejít. A protože to jsou projekty, na kterých jsou skutečně zainteresovány. A tento projekt Bolton at Home, Bolton at Home vytváří mm, takové prostředí pro podporu, pro eh, možnost, jak se učit, eh, pro osvětu, aby lidé E, přestali cítit, že jsou odlišní. Je to projekt, který se také týká soudržnosti, protože chceme zapojovat celé komunity. Takový projekt může začít e, v malém, jako s malou skupinou, ale e, postupně se většinou rozšiřuje. Využívání umění a především divadelních představení to e, takové mm, projekty zviditelní a přesvědčí i ostatní z komunity, aby buď se přišli podívat jako diváci, nebo aby se sami zapojili do představení. A takže jde o sdílení zkušeností lidé potom e, v takovém představení e, jsou ochotni hovořit otevřeně o problémech. Tento projekt dává i možnosti komunitám, aby hledali vlastní řešení a těchto problémů Mm, spojují se tak lidé z různých prostředí a velice rychle se vytvoří mezi nimi vztahy a důvěra, poněvadž zapojení v umění to je velice silný nástroj pro rozvoj a změnu. Bolton at Home to je unikátní model eh, protože my máme partnerský vztah s Octagon Theatre, tedy s místním divadlem a my Eh, dokonce i eh, jsme eh, zaměstnali čtyři umělce a máme rozpočet 64 tisíc liber ročně a je to úspěšný komunitní projekt a my jsme tedy ten, to partnerský vztah který se sformalizoval, Bolton at Home, nyní se stal jeden z hlavních sponzorů divadla a nyní dáváme 20 tisíc liber ročně tomuto divadlu a což um umožňuje, že pro eh, naše tedy eh, nájemníky, Bolton at Home, tedy ty, kteří převzali eh, ty, ty byty, ta obydlí, tak mají k dispozici lístky zadarma, zadarmo do tohoto divadla. Tím vytvoříme takové prostředí, kde celá škála nejrůznějších lidí se, o, o, se širší oblasti Manchester mohou se scházet a vyměňovat si své zkušenosti. Děkuji. Děkuji všem našim expertům, expertkám. To bylo velice zajímavé si vyslechnout ty konkrétní příklady ve vašich prezentacích. To jsou hezké příklady. Samozřejmě eh, my velice rádi o těchto problémech hovoříme a nyní dám slovo eh, eh, naší zpravodajce, paní Reintke, která představí svoji zprávu a poté nastane diskuze. Máte slovo. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, nejprve bych chtěla poděkovat řečníkům Myslím si, že nám přinesli mnoho velice zajímavých podnětů eh, a podívali se na problémy z mnoha různých pohledů. Eh, paní Krasteva, eh, od vás jsem si vzala to, že je potřeba se zabývat inovativní společností. V návrhu zprávy to také zdůrazňujeme, ten princip partnerství mezi občanskou společností a úřady partnerství, které by bojovalo proti marginalizaci komunit. Eh, paní Fernandez, eh, od, od vás mě nejvíce zaujala ta otázka, eh, jak vytvářet takový nějaký mainstreamovější přístup a ne pouze konkrétně zacílené přístupy. To je také obsaženo ve zprávě. Eh, paní Giffey, eh, od vás mě nejvíce zaujala otázka delšího trvání projektů. Eh, to je problém, o kterém diskutujeme pravidelně ve výboru pro regionální rozvoj, o vývoji dlouhodobějších strategií a paní O'Neill Rogan, vy jste poměrně jasně poukázala na velice důležitý nástroj kultury, že kultura je jedním z nástrojů, kterým lze integrovat marginalizované komunity a že bychom na kulturu neměli zapomínat, když hovoříme o politice soudržnosti. Při práci na tomto návrhu zprávy, a tady bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože už proběhlo několik diskuzí na základě pracovního dokumentu, eh, tak ukázala se jedna věc. Velice často, když hovoříme o marginalizovaných komunitách, Ukazuje se, že problémem jsou, nebo bere se to tak, že problémem jsou tyto komunity. Zatímco ve, v našich debatách jsme říkali velice jasně, že problémem nejsou ty komunity sami, nejsou problémem ti lidé, ale zase to strukturální vyloučení, eh, kterým čelí. Eh, pokud jde o Romy, tak vy jste uvedla paní Krastela eh, příklad nedávných útoků na Romy ať už jde o další eh, skupiny obyvatel, eh, velice často eh, ty problémy sociální exkluze se zakládají na různých netolerantních nálad, na projevech rasismu, protiromským postojům a tak dále. Já jakožto zpravodajka bych si chtěla položit otázku, jak se může politika soudržnosti stát nástrojem boje proti tomuto strukturálnímu vyloučení. A v dosavadních diskuzích se zástupci a experty z občanské společnosti, kteří nám poskytli velmi cené podněty, nacházíme mnoho bodů, kde politika soudržnosti se může stát nástrojem právě, proti, právě boje proti eh, sociální vyloučení a segregaci marginalizovaných komunit. Eh, já nechci příliš zacházet do detailů, eh, pokud jde o pozadí Marginalizované komunity už jsou upraveny nařízením z roku 2010 a v novém eh, financovacím období se znovu stávají jednou z hlavních priorit, eh, což je v souladu také s tou eh, dekádou pro Romy, desetiletím pro Romy A při probíhajících diskuzích hodnotíme stávající situaci, hodnotíme dosavadní implementaci a také si klademe otázku, co můžeme dělat v budoucnu a co máme navrhnout, abychom situaci zlepšili ještě více. Hodně se stínovými zpravodaji diskutujeme o definici. Máme vypracovat seznam marginalizovaných komunit, Romové, bezdomovci, eh, lidé s migračním původem, lidé s postižením. My jsme od toho upustili. Protože kdybychom začali vyjmenovávat, eh, byl by to velice dlouhý seznam, který by patrně nebral konce a nebyl by užitečný pro využívání politiky soudržnosti na boj proti strukturálnímu vyloučení. Chceme tedy začít konceptem strukturálního vyloučení, místo abychom eh, vyjmenovávali jednotlivé skupiny. a snažíme se využívat nástrojů, které už byly úspěšné v minulosti. Struktura zprávy se řídí financovacím cyklem. Vyplynulo jasně mimo jiné i z prezentace paní Fernandez, jak od plánování přes implementaci až k monitoringu a hodnocení můžeme zkoumat, jak lépe začlenit marginalizované skupiny do politiky soudržnosti a jak se může politika soudržnosti stát silným nástrojem na boj proti sociálnímu vyloučení. Když si vezmeme ten první bod, přípravné a plánovací období. Tady nejdůležitější, o čem ve zprávě píšeme, je, že stále ve všech eh, dohodách o partnerství a operačních programech nejsou marginalizované skupiny konkrétně zmíněny. Je to patrně proto, že ten termín je zavedený teprve krátce jsou samozřejmě mainstreamové programy, které se zabývají i strukturálním vyloučením, ale my bychom chtěli také konkrétní zaměření na marginalizované komunity a žádáme komisi, aby se o to zasadila. Druhý bod, který je velice důležitý už v přípravné fázi, už teď, kdy se zabýváme dalším eh, financovacím obdobím, to je otázka pravomocí místních orgánů. Máme zprávy z místní úrovně o příkladech, kdy vlivem neznalosti nebo možná vlivem necitlivosti místních orgánů vznikly problémy. A já si myslím, že by mělo být naším cílem eh, dát pravomoc a pomoc místním úřadům aby mohli situaci řešit a získat pro marginalizované komunity co nejlepší výsledky. Pokud jde o implementaci programu, eh, bylo tu už několikrát zmíněna jedna věc a to je integrovaný přístup. Tedy jakým způsobem mohou být využívány různé fondy v různých oblastech, tedy více fondový přístup, abychom se neobraceli pouze na ERDF, ale také na ESF a možná také na další. Jedním příkladem je iniciativa zaměstnanosti pro mládež. Jakým způsobem lze využívat peníze ze zaměstnanosti pro mládež také pro marginalizované komunity? Pak eh, to máme agendu pro města, zejména v městských oblastech. Eh, tady nám dala eh, skvělý příklad paní Giffey. V městském kontextu existují specifické problémy, takže jakým způsobem využít agendu pro města na vylepšení situace? Tento integrovaný přístup společně s dlouhodobější strategií, to je patrně velká výzva, A i při implementaci eh, se zmiňujeme ve zprávě o tom, že je zapotřebí posílit eh, budování kapacit. V minulosti totiž velice často eh, byly kapacity nedostatečné a proto například princip partnerství nebyl vždycky aplikován, etický kodex často nebyl dostatečně známý, byla slabě zapojena občanská společnost a velký problém je zejména s, se zapojením marginalizovaných komunit do implementace programu jako takové. Ve zprávě zdůrazňujeme velmi silně, že hlavní experti na boj proti sociálnímu vyloučení jsou především sami lidé z marginalizovaných komunit, kteří by měli být zapojováni do tvorby programů a do financování. A konečně k té poslední fázi monitoring a hodnocení. To už to tak trošku mezi řádky zaznělo, ale pouhá, pouhé vyčíslování, pouhá kvantitativní hodnocení, eh, tak eh, ten vlastně vede k situaci, kdy eh, se projekty nezaměřují na ty nejpotřebnější, ale na ty, kteří slibují největší úspěšnost programu. My navrhujeme přeskoumat používané indikátory a vedle kvantitativního hodnocení eh, zavést také hodnocení kvalitativní abychom získali hlubší vhled do problému během hodnocení. ve včerejší diskuzi s komisařkou Tyson o Evropském sociálním fondu. Komisařka řekla, že v současnosti už se v komisi pracuje na těchto nových indikátorech a my říkáme, že je potřeba se na to zaměřit. Možná, že zástupce komise se k tomu také eh, může vyslovit. A eh, na závěr Jeden z bodů, ke kterým jsme došli, je také velice důležitý pro eh, marginalizované komunity a sice je zapotřebí eh, vytvořit lepší sítě kontaktů, aby se lidé mohli setkávat, vyměňovat si osvědčené postupy. Eh, dnes jsme tu slyšeli příklady několika osvědčených postupů. Zkrátka, aby se lidé od sebe mohli vzájemně učit a společně překonávat problémy a výzvy. A proto také, jak už jste se zmínila, paní předsedkyně, chceme začít s tímto networkingem, nechceme ho pouze zmiňovat ve zprávě, ale chceme s ním začít už dnes a proto vás srdečně zvu eh, na eh, náš oběd společně se zástupci občanské společnosti, kteří jsou zde dnes přítomní a kteří nás podporovali při psaní zprávy. Eh, bude to hned po schůzi výboru. Já si myslím, že se od sebe můžeme mnoho přiučit a společně lépe začlenit politiku soudržnosti do práce pro marginalizované komunity. Děkuji paní Rajtke a nyní je řada na diskuzi poslanců výboru Regi a já začnu s novými zpravodají. O slovo se hlásil pan Jakovčič, pan Celer a pak budeme pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat našim eh, panelistům, kteří hovořili o zkušenostech a kteří vysvětlili, jak v některých komunitách e, e, se řeší romská otázka a také jsme i slyšeli příklady e, o dalších marginalizovaných komunitách. Já myslím, že to jsou velice relevantní příklady a i je třeba přijmout iniciativy. Já tedy podporuji i tento přístup k řešení marginalizovaných komunit a také dovolte, abych se podělil o své vlastní zkušenosti, které doufám budou i našim panelistům užitečné. A také i možná by mohly být zakomponovány do zprávy paní zpravodajky. Zde chci zmínit tři věci. Za prvé, vzdělávání. Co se týče školství, vzdělávání, tak zde musím zdůraznit jednu velice důležitou věc. A to jsou školky pro romské děti. To by mohlo být velice zajímavé, protože vlastně takto pomůžeme, můžeme pomoci dětem, aby začali mít pocit, že jsou začleněni od raného věku a aby i získali návyky chodit do školy, do třídy a ne, že budou trávit celý eh, čas s rodiči, ale také s učiteli. To by mohlo být velice zajímavé. A to především s ohledem na to, že očekáváme, že děti potom budou pokračovat, půjdou do základní školy, do střední školy, některým se to třeba nepodaří úplně, ale řadě ano, myslím. Také musím říci, že Eh, eh, romská eh, komunita na Istrii, odkud jsem já, tak je velice hrdá na ty své členy, kteří třeba vystudovali vysokou školu. Já jsem se sešel s některými z nich a byli velice hrdí, hm, že někteří jsou absolventy vysokých škol od nich. A takže jsou i takové příležitosti vidět Romy, kteří byli úspěšní ve škole. Potom média. Jak je toto téma prezentováno médii? Například my jsme se dohodli u nás s rozhlasovou stanicí a e, ta připojila program s Romy, kde Romové e, vysvětlují své zkušenosti, hovoří o tom, jaké mají názory k obecným tématům, takže to není program, který by se zaměřoval pouze na romské problémy. Ne, ale umožňuje se v tom pořadu Romům, aby se vyjadřovali k obecným společenským tématům. To je velice důležité, aby Romové měli možnost se veřejně vyjadřovat a tak, aby širší populace také slyšela jejich názory a abychom řešili určitá tabu na které každý den narážíme, to dobře víme. A takže média jsou podle mě také důležitá. A třetí je eh, pomoci příslušníkům romské komunity eh, začít podnikat. Obecně romská komunita je velice náchylná k nebo eh, k aktivitám ob, typu jako obchod, jako jsou takové tedy eh, drobné podnikatelské aktivity a mohou se stát. Jer je reálně, že se tako něco dogodí, nebo da se... Takže eh, mohou se z nich stát tedy samostatně vydělečné osoby. Já myslím, že to velice jim přispěje k tomu, aby se zrušila ta marginalizace aby začali tedy, možná, že to je jednodušší pro ně, než hledat někde zaměstnání v nějakých třeba velkých podnicích, aspoň to jsou naše vlastní zkušenosti. A závěrem ještě bych řekl toto. Eh, naše zpravodajka řekla, že mm, eh, že mm, mm, není příliš pro ty definice marginalizovaných skupin. No ale bez toho to můžeme řešit, bez toho to asi těžko můžeme řešit, eh, protože když chceme tedy přijít s nějakou novou koncepcí, tak musíme říct si, komu to je určeno, kdo je ta marginalizovaná komunita, například eh, migranti také může být marginalizovaná eh, komunita nebo bezdomovci. Já osobně hodně jsem pracoval právě v problematice bezdomovců, ale nejsem si jist, mm, stále vůbec bychom měli bezdomovce zahrnout do marginalizovaných komunit anebo je vyčlenit a připravit pro ně zvláštní programy. A, takže musíme přece eh, si vyjasnit definici marginalizovaných komunit, to je procedurálně důležité. Um, Já se omlouvám, že jsem neřekla, eh, jaký bude časový limit eh, pro otázky. Máme totiž omezený čas na všechny diskuze. To je moje chyba proto jsem vás nepřerušovala. Ale ostatní řečníky už požádám, aby e, nehovořili tak dlouho, aby hovořili minutu nebo minutu a půl. Pan Celer, prosím, stínový zpravodaj. Yes. Minuta a půl to je příliš málo. Um, uh, Já bych nejdříve chtěla říct, že jsem vděčný našim odborníkům, že se s námi podělili o své zkušenosti, že, nám, že nás podporují. Uh, a děkuji také paní zpravodajce za návrh zprávy. A také chci říct, že jsme se již dohodli na tom, že téma okrajových skupin, marginalizovaných skupin, že na ně sice chceme hledět všeobecně, ale že se zároveň chceme soustředit na otázku integrace osob, tedy e, z romského původu, tedy Romů. A chceme to celé propojit tedy s politikou soudržnosti. Pro mě je problémem vždy bylo, to, že dnes opět hovoříme o Romech a chceme něco udělat pro Romy, ale co chtějí Romové samotní, O tom nehovoříme. My stále hovoříme o tom, jako kdyby, o Romech, jako kdyby byly nějaká homogenní skupina, ale tak tomu není. Těch 11 milion lidí, kteří patří k, v Evropě k romskému obyvatelstvu, žije v různých skupinách, v různých klanech a velkých rodinách mezi kterými jsou rozhodně velké rozdíly a způsob života těchto lidí během posledních dvou generací to vám říkám z vlastní zkušenosti, se skutečně mnohokrát změnil. Od 50. let minulého století do 70. let eh, tam mnoho Romů ještě kočovalo, měli tedy nomádský životní způsob. Konec 70. let a počátek 80. let tam došlo k nucené asimilaci v mnoha státech od Slovenska až po Rumunsko a Bulharsko. Ovšem asimilace tím způsobem, že se pokusili eh, Romy, kteří dosud košovali, usadit ve městech, ale to nebylo spojeno s integrací. Zcela naopak, tito lidé byli vlastně vytlačeni na okraji společnosti, proto tady hovoříme o těch marginalizovaných skupinách. Jsou to lidé, kteří sice patří do naší společnosti, ale byli vytlačeni na její okraj. A s tímto problémem se potýkáme dodnes. Již to tady bylo řečeno, existuje Evropský akční plán pro Romy, z různých strukturálních fondů se uvolňují ne eh, nevýznamné finanční částky pro to, aby se přispělo k eh, integraci, která dosud není, a to zejména v těch zemích, kde tito lidé jsou doma, či regionech. Pokud toto ovšem není propojeno s politickou vůlí takovéto programy a pomoc skutečně zrealizovat, tak eh, ty finanční prostředky nepomohou ani ta ochota e, poskytnout podporu. To je třeba si uvědomit. To je zásadní věc, ze které musíme vycházet, že je skutečně nutné, aby existovala jasná politická vůle, aby tedy někdo vzal ty finanční prostředky a zrealizoval tu pomoc. A dále jak vůbec se nám podaří nějakým způsobem oslovit romské občany. I tam je sociální diferenciace v této společnosti. Máme vedoucí šéfy klanů, kteří jsou milionáři a přesto členy své rodiny či klanu udržují v závislosti a chudobě. I to je eh, problém, kterému se musíme věnovat. A pro mne je v této souvislosti velmi důležité to, jakým způsobem se postavíme k postavení ženy v romské společnosti, neboť žena je v romské společnosti znevýhodněná. Jakým způsobem tedy posílíme její postavení tak, aby bylo stejné jako v naší většinové společnosti? A dále otázka velká, zda romské obyvatelstvo vůbec chce být asimilováno, či zda chce se trvat ve své tradiční životní eh, formě. Eh, zda se tedy nějakým způsobem chtějí pouze účastnit života naší společnosti, což znamená, že my jim poskytneme šance, které mají i ostatní a to bude pro nás takový odrazový můstek. A ten první odrazový můstek je, a bylo to tady řečeno, přístup ke vzdělávání a druhý přístup k pracovnímu trhu. Pokud toto neschneme tedy na jedné straně ten dialog s romským obyvatelstvem a s těmi, kteří v romských komunitách zastávají určité důležité funkce. Je třeba, abychom s nimi hovořili, abychom věděli, co oni sami chtějí. To je jedna věc. A druhá věc. Musíme změnit i náš postoj, uvědomit si, že tito lidé patří do naší společnosti a umožnit jim účast na naší společnosti. Pokud tedy ne, zrealizovali tyto dva kroky, o kterých jsem právě hovořil, tak ani ty velké finanční prostředky, které uvolníme, k ničemu nepovedou. Tyto dva aspekty prostě jsou eh, jaksi nedílně propojeny a my musíme tedy skutečně podpořit eh, tyto osoby, aby i oni mohli převzít svou odpovědnost. Děkuji a jako další stínová říká paní Damato. Děkuji, budu velice stručná. Já chci poděkovat našim hostům a zpravodajce za to, že je pozvala. A jenom bych chtěla zdůraznit a spíše jste eh, položit otázku, pokud jde o ty partnerské smlouvy, vy jste, eh, jste hovořili o těch operačních programech, eh, takže jako kdyby tam chyběla ta strategická eh, část, což je důležité jako základ pro lepší využívání fondu. Hodně se hovořilo o vzdělávání, o školství, ano. A i já zde bych tedy se na to podívala jinak. A to to znamená projekty ve školách. Já například v každé škole v Evropě, to je můj sen, aby tam byly projekty, které by se zaměřily na děti ze všech komunit tak, aby všechny děti znali ty marginalizované skupiny. Přece tady nejde pouze o e, Romy, ale třeba osoby s postižením, tak aby lépe se řešila otázka různor, různorodosti. A to je důležité, aby si na to zvykli. A potom další věc, že e, ten, kdo je jiný, není e, rozličný a proto mě zajímají ty partnerské smlouvy, ale ty se musí opírat přece o nějaký strategický plán. A měli bychom hovořit o inkluzivním školství, ale obecně již tedy by to takto mělo platit ve všech školách. Děkuji. Posla... Děkuji a paní Andersen, další stínová zpravodajka. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat všem eh, řečníkům za jejich příspěvky. Eh, bohužel se obávám, že čas nám nedovolí eh, zajít do detailů, ale byla bych ráda, kdybyste se s námi podělili o své prezentace a o své projevy. To by bylo velice užitečné. Chtěla bych také poděkovat zpravodajce za její práci. A souhlasím s tím, že odpovědnost za tyto problémy mus, za problémy marginalizovaných skupin leží především na členských státech, ale eh, bez pochyby, jak jsme se dozvěděli z dnešních příspěvků, tu eh, má důležitou roli i politika soudržnosti a její financování v souladu s principy solidarity a sociálního začlenění. Je otázka po minulém víkendu, jestli vůbec nějaká solidarita existuje, ale to je jiné téma. Je zapotřebí chránit marginalizované skupiny a e, Někteří mají ovšem raději rozpočtové škrty bez ohledu na to, jak to dopadne na ty nejzranitelnější ve společnosti. A e, já jsem velice ráda, že zpravodajka píše o implementaci a monitoringu programu tak, aby plnil původní principy. E, což mi připomíná, že jeden z řečníků říkal právě to, že nechce, aby ty fondy se alokovaly pouze z ESF na marginalizované skupiny, což já s tím souhlasím, protože je zapotřebí zůstat v těch třech oblastech. Návrh zprávy však říká, že implementátoři mohou naplnit kritéria nastavená pro vyloučení pouze na papíře, ale přitom nesplní eh, reálné cíle. A to je moje velká obava. A týká se i těch 20% eh, na eh, chudobu a sociální zač- začlenění v rámci ESF. V mém volebním obvodu eh, na severu Irska, eh, kde eh, Eh, ministr eh, odpovědný za ESF eh, e využívá ESF e na látání děr ve svém rozpočtu, které způsobili britští Toryové svými škrty a financovat například větší organizace, které by působily přímo v terénu a spolupracovaly úzce s romskou komunitou, by bylo žádoucí. Nebo s dalšími handicapovanými, nezaměstnanými a tak dále. Bylo by dobré, kdyby ti měli přístup k ESF eh, tam, kde je to zapotřebí vlivem rozpočtových škrtů, eh, protože takhle to jde proti duchu eh, samotného ESF. E Proto jsem vděčná za zmínku o implementaci a monitoringu programu v té zprávě. Mám určité návrhy a souhlasím s některými poznámkami, pokud jde o pokusy o definici protože eh, já uznávám, že marginalizovaná komunita je velice široká definice, ale myslím si, že jsou určité marginalizované komunity, které by si zasloužily konkrétní zmínku. Například osoby s postižením. Eh, já vím, že máme zprávu, máme tu eh, referenci na Romy, ale někdo, kdo je narozen a vychováván neustále ve znevýhodněné městské komunitě na severozápadě Irska, to je důvod, proč já vítám také zmínku o regeneraci měst ale je důležité také si uvědomit, že lidé v izolovaných příhraničních oblastech jsou často oběťmi marginalizace vlivem své geografické polohy. Takže pokud jste Rom a žijete v marginalizovaném městě, v izolované oblasti, tak budete ještě izolovanější kvůli tomu, což je problém, který je všude po Evropě. Na závěr bych tedy chtěla říci, že ta zprávu vnímám velmi pozitivně. Vítám práci zpravodajů zpravodajky a těším se na další spolupráci se zpravodajkou i se stínovými zpravodaji, tak aby pozměňovací návrhy zprávu vylepšily. Děkuji, paní Ward. Děkuji. Já chci poděkovat expertkám dnes dopoledne. A e, děkuji i kolegyni Reintke dalším stínovým Eh, soudržnost je velice důležitá eh, pro nás, jakožto evropské společenství, eh, tedy jak zůstaneme soudržní v této těžké době škrtů, té politiky škrtů, která selhala, takže to je zásadní věc. A takže tady slyšet příklady, dobré zkušenosti, práce z terénu a silné signály Eh, že eh, určité věci fungují a mm, jak tedy využít ty dobré zkušenosti, to je dobré vědět. Jako stínová, já také jsem hodně eh, zápasila s tím, jak to definovat, kdo tedy jak bude definovat, to je skutečně velké dilema. A já souhlasím s řadou věcí, které jsme slyšeli tady a určitě ještě v průběhu práce na té zprávě o tom budeme diskutovat. Jenom bych se chtěla vrátit k něčemu, co řekla první expertka. A kdy se mluvilo o tom, eh, obecně tedy eh, eh, ta otázka zranitelnosti, jak to politicky pojmout, jev toho být jiný, to je něco, co, eh, jak si, na co se náražíme pořád. A takže hm, i vznikají různé způsoby nenávisti, xenofobie a tak dále. To je více viditelné teď a více i zneklidňující pro nás. A i často to dostává takový legitimní nádech i v médiích. Takže proto souhlasím s tím, že je třeba působit na média. A Romové, samozřejmě, hodně tedy jsou vystaveni xenofobním, xenofobním náladám a to velice intenzivně. Takže já bych chtěla vědět, jak využít tyto zkušenosti eh, Romů samotných tedy, eh, a eh, jak využili či nevyužili ty předchozí opatření, abychom věděli, co nejlépe funguje pro ně, ale i pro ostatní marginalizované skupiny skutečně s potěšením jsem slyšela, mm, že jste hovořili o významu školství, vzdělávání. Ano, to je skutečný základ všeho. I neformální vzdělávání, celoživotní, komunitní, rodinné vzdělávání, to jak si všechno je velice mocný nástroj. A to musí být nějak i zakořeněno v těch komunitách takže aby měli pocit, že skutečně e, se jich to týká. A třeba i ten hezký příklad Bolton at Home a Octagon e, e, Theatre z Anglie, to ukazuje, že lidé musí dostat možnost sami vzít věci do rukou a řešit své problémy, a což určitě mm, do budoucna změní toho ducha, který panuje v těch komunitách, stane se pozitivnějším. Jenom ještě bych chtěla ještě říct si něco k Romům a podnikání Romů, to jsme také slyšeli, a k té takzvané cirkulární ekonomice eh, ty marginalizované komunity, ale všechny komunity, tedy chudí lidé, eh, ti neplýtvají protože toho moc nemají. A to vidíme v rozvojovém světě. A my teď eh, my začínáme eh, se snažit vůbec pochopit, co to ta cirkulární ekonomika je. A pro Romy eh, tam by bylo třeba jim, aby všichni tedy pochopili, co to je ta cirkulární ekonomika. A možná by bylo dobré více zapojit do toho mládeže A a nevidět ty komunity jako oběti. Ale ne, protože i oni často mají eh, nás co ponaučit. Děkuji. Uh, the interventions of the shadow rapporteurs. Děkuji, tím jsme u konce eh, projevu stínových zpravodajů. Mám na seznamu ještě sedm řečníků. Pokud eh, si chceme také vyslechnout komisi a slovo závěrem od zpravodajky, můžu dát každému jenom jednu minutu z těch sedmi řečníků. Začneme panem van Nistelrojem. Ne, ten není připraven? Nebo ano, na jednu minutu? Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky. Eh, nejprve k té zprávě. Má je, je nějaké stanovisko sociálního výboru? To je důležité, protože se to týká Evropského sociálního fondu. A za druhé, Mohla byste nám říct něco více o čerpání peněz, protože jedna z, z fází v minulém období eh, spočívala v tom, že peněz bylo mnohem více, než kolik jich čer, členské státy čerpaly. Eh, mohla byste tedy eh, něco k tomu říci? Ve zprávě píšete, že smlouvy o partnerství se uzavírají, píše se to v článku 12. Takže možná byste mohla být konkrétnější tady a jmenovat konkrétní jména, protože e, to e, si myslím, že by byl správný přístup. Mohla byste tam dát víc fakt a informací k minulému období a k současnému? Děkuji. E, pan Von na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěl vyjádřit k tomu, co říkala Líza v Boltnu. Děkuji jí a dalším za její příspěvky. Než jsem přišel sem, byl jsem eh, předsedou eh, městské rady takže eh, jsme diskutovali o podobných problémech, jako je posilování komunit a toho, že je mnohem eh, lepší najít řešení, které vychází z dola než z hora. Eh, to jsou témata, která se neustále opakují a jedno z nich je poměrně obtížné. Někdy je těžké ty komunity zapojit, někdy se komunitám příliš nechce spolupracovat. Je tedy zapotřebí vytvářet kapacity, to k tomu samozřejmě patří, ale někdy to nestačí. A i když máme eh, část tu komunity, která se zapojuje, tak těžko to rozšiřovat do širší komunity. Eh, to je poměrně obtížné. A je samozřejmě zapotřebí, když provádíme projekty, abychom je monitorovali a zjišťovali, jestli jsou výsledky dobré, protože pokud jsou dobré, je zapotřebí sdílet osvědčené postupy i s dalšími. Takže určitě eh, už vzniklo mnoho dobrého, ale stále to ještě zbývá mnoho problémů. Děkuji, pan Bogovič, na jednu minutu. Děkuji. Podporuji tuto zprávu. Toto téma je úzce propojeno s eh, vzdělávací politikou a politikou zaměstnanosti. v oblasti zaměstnanosti máme i ve Slovinsku velké problémy s Romy, jelikož jejich pracovní síla není konkurenceschopná a mají velmi obtížný přístup na pracovní trh. Často se také ukazuje, že práci odmítají. A to proto, že ta odměna, kterou by dostali za svou práci, je nižší než sociální dávky, které dostávají. V budoucnu je důležité se zaměřit na to, abychom nejenom zdůrazňovali práva, ale také povinnosti. Dalším bodem je diskriminace. Ano, ta existuje. A týká se to například Evropského fondu pro infrastrukturu, pro vzdělávání. Tady je důležité skutečně, aby již mladé, barvníte malé děti byly vzdělávány, jinak čelíme nebezpečí, že tratíme celou jednu generaci. Co se týče kombinování evropských peněz a peněz eh, z národní či lokální úrovně, to již ukázala kolegyně z Berlína, jak důležitá je tady zejména kontinuita. Pokud je jeden rok k dispozici prostředky jsou a další rok ne, tak je to problematické. Programy jsou naplánovány na sedm let A my si musíme uvědomit, že třeba někdy uvidíme konkrétní výsledky až za deset let. Pan Estrič na jednu minutu. Ano, takže tady eh, z toho jasně vyplývá, že eh, eh, Někteří, jak si tady na schůzi v tomto výboru, mají tu výhodu, že mají favor od paní předsedkyně, mohou hovořit déle a někteří méně. A, takže ve společnosti podobné postoje tedy vytváří potom takový negativní pocit vůči ostatním. My ale v Británii máme hezký příklad eh, eh, dobré integrace, máme malajskou komunitu, další komunity, jsou to komunity, které platí daně, tvrdě pracují a eh, a prostě jsou zapojeni a o to by tady mělo jít a ne tedy o nějaké pocity jinakosti, ne. Umožnit lidem příležitost, aby měli aby a ne ty skupiny eh, jak si stigmatizovat jako oběti, ne dát jim rovné příležitosti. To je eh, cesta vpřed. Děkuji, ano. Já jenom bych chtěla vysvětlit, že já jsem dala více času s čínovým zpravodajům. Právě proto teď ostatní mají pouze minutu. Pan Hetman, minuta. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě e, praktické poznámky bych chtěla rád zmínit, ale mám na to pouze minutu, takže to bude poměrně obtížné. Děkuji zpravodajce za její velmi vyvážený přístup. Souhlasím s hlavními tezemi návrhu zprávy, ale rád bych upozornil ještě na několik aspektů. Financování, o kterém se zde hovoří, mám tím na mysli například e, tematický cíl 9.2. To je velmi důležité i s ohledem na to, o čem se hovořilo v dnešních přednáškách. A v této části tematické osy bylo řečeno, že je třeba jednat. Ale pak je tam vyhrazeno pouze určité procento, myslím, že je to 60% z regionálních fondů, což vede k tomu, že ne všichni mohou plně využít tento potenciál. Rád bych ještě poznamenal jednu věc. Myslím si, že peníze, které vydáváme, bychom měli vydávat správným způsobem. Tady se hovořilo o tom přístupu partnerském, ten je jistě dobrý, ale je třeba, abychom to dobře zrealizovali. Ti, kteří tedy zvolí tento partnerský přístup, by měli dostat jakýsi bonus, odměnu. A měli bychom takto vytvořit pozitivní podnětku a ne negativní, pokud chceme Eh, eh, za prvé bych se chtěl omluvit, že jsem přišel pozdě. My jsme měli jednání o posledních kompromisech před zítřejším eh, jednáním zemědělského výboru. Nicméně k tématu. Pokud existuje nějaký stát, který je příkladem toho, jak selhává politika hm, včleněvání Romů, tak si myslím, že to bude Česká republika musím říci že v české republice eh, je celá řada problémů a určitě to není jediný stát je jich určitě víc ale eh, během 25 let eh, po pádu komunismu se v české republice vytvořilo 300 get, zcela jasných ohraničených. to jsou prostě důsledky politiky která nebyla dobrá bohužel neměli jsme tehdy ani přístup k evropským fondům a teď by bylo vhodné s nimi tedy Eh, nakládat tak jak již zde zaznělo. já jsem byl místostarostou menší obce a my jsme se především snažili aby ta geta nevznikala aby tedy bylo možno eh, vést takzvaný komunitní život a právě ten eh, ta metoda komunitně vedeného života v té obci myslím že může bránit pokud budou romové si nevytvářet ta geta a vytvoří se jim ty podmínky tak toto jsou možnosti podle mého názoru jak se tedy s tou otázkou poprat je to teda velký problém v české republice skutečně dost takový že jsme byli teď nedávno dokonce odsouzeni evropským soudním dvorem a tento rozsudek který bude vykonávat evropská unie protože česká republika ho není schopna provést. je to ostuda trochu se stydím. děkuji. Děkuji, pan Rope. Děkuji. Já chci Musím poděkovat kolegyni za to, že eh, přišla s touto evropskou problematikou, protože to je eh, důležitý, eh, velký problém, který řešíme každý den a každá země musí tedy přijmout vlastní rozhodnutí. To znamená, že je třeba i Eh, šířit dobré zkušenosti. Jako bývalý starosta také jsem to musel řešit. I eh, moje kolegyně z Berlína také o tom mluvila. Je eh, třeba zapojovat komunity do řešení problematiky a je třeba i vzdělávat lidi, kteří potom působí v těchto komunitách. Jsou, jsou to, musí to být zástupci různých tedy městských částí a mm, tedy úředníci mm, mm, státu, kteří musí pomáhat těmto komunitám a vzdělávat je, dělat osvětu. A tak, aby i potom eh, jak si obce mohly přijímat specifická opatření. Třeba máte osoby bez dokladu, přišli o ně nějak, nebo máte osoby s dalšími problémy, třeba nemají žádný příjem. A potom tady musím být v kompetenci obcí, aby mohli přijímat opatření a pomáhat lidem. A tím zlepšíme politiku soudržnosti. Děkuji a nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Máme zde eh, dva z DG Employment, DG Regi, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a já se pokusím být maximálně stručný. Myslím si, že to je velice dobrá eh, chvíle, eh, tedy vést takovou tu diskuzi o návrhu zprávy. I my v komisi, my právě teď finalizujeme mm, eh, program a fondy politiky soudržnosti do roku, do, do roku 2020 ano, já začnu Romy a potom se podívám obecně na ty marginalizované skupiny. Jenom bych chtěl si tři základní principy které my eh, sledujeme v tomto programu 2014 až 2020. Za prvé chceme více propojit eh, ten politický rámec, jak víte, který již máme od roku 2010, a s financováním. My mm, interně jsme zmobilizovali lidi z DG Justice a eh, my jsme vytvořili ty národní kontaktní body pro Romy, s nimi se spolupracuje a dále Řada eh, se hovořila o integrovaném přístupu. Ano, s tím zcela souhlasíme, to také hlásáme, že to je nutné. Eh, eh, I, mm, to, o tom přesvědčujeme členské státy a potom strategické mm, propojení, vztahy. My zde máme tedy v nařízení i mm, konkrétní části, které se týkají podmínek a Eh, jako je, jsou ty strategie, a potom máme další strategie, jako strategie snižování chudoby, strategie zdravotnictví, vzdělávání, školství, takže ty všechny strategie také jsou pro nás mm, podkladem. A my jsme vydali řadu takzvaných guidance, takových doporučení, První tematické doporučení jsme již vydali v roce 2014 a zde hovoříme o nástrojích, které lze použít pro ty eh, programy, potom ta městská dimenze, potom i rozvoj lokálních komunit, takže to všechno a potom i různé země používaly různé kombinace či alternativy eh, a mm, mm, mm, takže to se využívá. A potom také další důležitý prvek, který dám mm, chci zmínit, spravodaj zmínil mm, strukturální vyloučení. Ano, skutečně to je velice důležité. Ano, nyní my jsme eh, prezentovali eh, Eh, expertní skupině eh, v Bruselu eh, doporučení o tom, jak se mají čerpat naše fondy právě na tu tematiku segregace ve školách. Mm, ta se týká především určitých marginalizovaných skupin, takže o tom teď se jedná s členskými státy. To, si, to podle nás je důležitý, velký problém, důležité téma. Potom teď k samotné zprávě. Za prvé, k bodu 3 téma, zdali poskytujeme informace o tom, zdali jak si mm, mm, mm, se řeší to téma rovných příležitostí. Ano, pokud jde o to předchozí programové období, tak vždycky jsme dělali rozdíl mezi těmi cílenými opatřeními a těmi mainstreamovými, mainstreamovými opatřeními. Pokud nám jde o mainstream, pokud chceme mít inkluzivní systém školství, tak my tedy, eh, to znamená nespecificky určené marginalizovaným skupinám, eh, tak mm, to je jiné, než tedy, když to má být cílená opatření. Samozřejmě eh, ale vždy, když máme jakoukoliv koncepci, tak eh, vždycky nám jde o to eh, zlepšit přístup hm, těchto skupin. A pokud máme tedy specifická opatření, my jsme i třeba museli změnit podmínky fondu, abychom mohli i hm, řešit otázku bydlení těchto marginalizovaných skupin a hm, i před dvěma lety v rámci absolutoria jsme eh, byli požádáni, abychom tedy měli Mm, proto tedy specifické předpisy a změnili tedy podmínky fondu. Dnes dopoledne jsme slyšeli hodně eh, poznámek eh, eh, o tom, že je třeba vždy se snažit ponaučit se z předchozích praktik a chyb. Takže to taky děláme. Bod 12 ten se týká toho zapojení marginalizovaných komunit do těch partnerských vztahů a také i my to máme jako součást doporučení v rámci evropského semestru. My se snažíme eh, naši eh, podporu zaměřit na pět eh, zemí východní Evropy, kde existují velké ty populace a my jsme i vydávali, vydali tedy doporučení, ta specifická doporučení pro tyto země, která se to týkají, takže ano, to, tento nástroj používáme. A potom i Řada těch strategií se týká zaměstnanosti, to se, tam to se čerpá ze sociálního fondu, potom se to týká i školství, předškolního věku také, tedy e, e, Mm, zařízení předškolního typu, a takže to také řešíme. To je mm, součást našeho případu. Máme zde de- tematický cíl 9, sociální inkluze, ale i se to týká samozřejmě e, vzdělávání školství a mm, to, to, tam se čerpá z sociálního fondu. Potom monitoring. Monitoringu se věnujeme, my identifikujeme problémy a snažíme se mít velice proaktivní přístup k monitoringu a takže analýza pro nás je jasná. Ano, skutečně ty, eh, eh, nám jde o to zapojit eh, občanskou společnost a tak dále, a tak dále. A toto všechno plánujeme mm, a dále, abych se vrátil k otázce definice, takže zde souhlasím se spravodajkou máme jiné skupiny, některé zde byly zmíněny, například příklad z Boltonu, migranti, například otázka bezdomovectví. A takže my se snažíme také i mm, provést takovou studii a podívat se na to z pohledu operačních pro, eh, programů a na to, jaké máme odkazy na marginalizované skupiny a i jednáme s těmi řídícími orgány, abychom mm, mm, věděli tedy, koho zahrnout a jak pro ně plánovat tedy i pro tyto skupiny. Potom bod 23, to je žádost, aby komise vydala sdělení, ve kterém eh, sdělí své záměry, jak tedy se bude čerpat z evropských fondů na tyto marginalizované komunity. A my zde máme sdělení, které bylo přijato 17. června tohoto roku již. Takže to je takový každoroční proces a zpráva za rok 2015 specificky i potom zmiňuje, co e, bude zahrnuto do našeho programu od roku, na roky 2014 až 2020. Takže kolega z DG Employment možná, mm, Ralf, pan Ralf, pan Karon, tak prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom doplním, co právě e, řekl můj kolega a soustředím se na ty body, které se týkají ESF. Otázka navyšování kapacity eh, zainteresovaných aktérů eh, tu zazněla. Hovořila o tom zpravodajka i stínoví zpravodajové. U ESF eh, e je stanoveno v nařízení, že máme podporovat kapacitu zainteresovaných stran, zejména sociálních partnerů a nevládních organizací a to tak, eh, že zajistíme, aby členské státy vyčlenili eh, určitou část peněz ESF na eh, tvorbu kapacit v méně vyvinutých regionech a také v přechodových regionech. Takže to je potřeba mít na paměti, pokud jde o naše dnešní téma. K otázce indikátorů, o které taky hovořila paní zpravodajka. V nařízení o Evropském sociálním fondu máme společné eh, indikátory výstupu a také společné dlouhodobé indikátory, eh, které jsou relevantní v případě marginalizovaných komunit, eh, včetně Romů. Protože ti jsou také pokryti těmito společnými indikátory ale samozřejmě u členských států, které se rozhodly cílit na Romy, eh, bychom očekávali, že zavedou také konkrétní eh, indikátory. To, což je něco, co si hlídáme. Eh, pak tu byl ještě další bod k tomu, co říkal můj kolega, a to je samozřejmě eh, navázání eh, na eh, politiku soudržnosti, tak my samozřejmě povzbuzujeme členské státy s velkým počtem obyvatelem, s velkým počtem obyvatel, aby vytyčili konkrétní investiční priority na podporu socioekonomické integrace marginalizovaných komunit. aby měli, tyto, aby měli vybrané tyto konkrétní investiční priority. Děkuji a nyní dám slovo paní Reintke. Prosím na velice krátký závěr. Už jsme ve velkém spoždění, už jsme tu měli mít našeho nového řečníka, ten na nás čeká, prosím velice krátce. Dobře, velice krátce. Chtěla bych poděkovat všem, kdo přispěli do této debaty. Podle mě to byla velice plodná debata a e, ještě jednou bych chtěla poděkovat řečníkům, kteří zahájili naši dnešní diskuzi. Myslíme si, že zajímavých podnětů bylo hodně. Jenom e, se stručně vyjádřím k několika bodům, které tu zazněly a pak skončím. Pan Jakovčič se ptal na mediální eh, viditelnost. To je podle mě nesmírně eh, důležité. To ve zprávě není, ale určitě se tam na to ještě najde místo. Pokud jde o to, co říkal pan Celer, je důležité eh, nejen hovořit o Romech, ale hovořit s Romy nebyl čas eh, dát slovo paní Sarumil Franc, eh, která je eh, zástupkyní nadace Hildegard Lagrange, která se velice zapojovala do psaní této zprávy, účastní se té recepce po této schůzi společně s dalšími zástupci nevládních organizací. Já si zkrátka myslím, že to, o čem hovořil pan Celer, je nesmírně důležité, takže prosím, přijměte naše pozvání a navažte kontakty se zástupci zástupci romské komunity, kteří se účastnili psaní zprávy. E, Paní Damato, e, podle mě jste řekla velice důležitou věc, když jste hovořila o tom, že nepotřebujeme jen vzdělávací programy pro lidi z romské komunity, ale že potřebujeme také vzdělávací projekty pro lidi z většinové populace e, abychom řešili problémy, jako jsou protiromské nálady, což stále ještě není dostatečně zastoupeno ve školských hostovách a doufáme, že také bude ještě možnost napsat toho do té zprávy víc, než kolik toho tam zatím je. E, paní Anderson, e, vám taky děkuji. E, já si myslím, že problém úspornosti a krize už je zmíněn dostatečně v té zprávě, ale můžeme to posílit, tento aspekt, můžeme to podpořit konkrétnějšími příklady. Paní Ward, vy jste hovořila o využívání osvědčených postupů, o ponaučení z romské komunity a přenesení eh, těchto ponaučení na jiné komunity. Eh, já si myslím, že na, tom se také, na to se také můžeme soustředit více a domnívám se, že v nadcházejících debatách se stínovými zpravodaji ještě bude velký prostor pro to do návrhu zprávy něco dodat. Jenom velice rychle bych chtěla odpovědět panu Van Nistelrooyovi. Pokud chcete, abych jmenovala konkrétní příklady, tak já budu jmenovat svou zemi Německo, kde trvalo velice dlouho, než úřady vůbec pochopili, že je zapotřebí nějaká strategie pro Romy a že je zapotřebí zaměřovat se speciálně na marginalizované skupiny a na základě toho, co říkala také paní Giffey, je vidět, že už došlo ke změně této mentality, ale rozhodně před dvěma lety to ještě bylo jinak. Takže eh, v duchu pozitivních pobídek, ale také pranířování v určitých místech bych jmenovala Německo jako příklad. Nechci příliš zabíhat do detailů eh, příliš malého čerpání. Ano, to je problém. Peníze jsou k dispozici, ale regiony a členské státy je nečerpají. Tady bychom měli konkrétně zkoumat eh, různá financovací schémata, o kterých eh, se tu hovoří, ale to je mince, která má dvě strany, protože otázka budování kapacity a také neinformovanosti místních úřadů je problém. A proto, pokud chceme pozitivní přístup, mohli bychom také říci, že posilováním kapacit, doufejme, odstraníme eh, problém eh, příliš malého čerpání. A e, ještě k tomu, co jste říkala vy, tak e, ano, e, výbor EMPL bude vypracovávat stanovisko, které samozřejmě bude odkazovat velice silně na reformy pracovního trhu, ale také na ostatní marginalizované skupiny, jako jsou například osoby s postižením. Takže my určitě začleníme návrhy výboru EMPL do naší zprávy. A konečně ke komisi k článku 3 já jsem čekala, že se k tomu vyjádříte. My tady eh, odkazujeme na písemný dotaz, který jsme zaslali komisi a eh, v rámci zpětné vazby můžu říct, že informace, eh, která dorazila, také o tom, jakým způsobem se vynakládaly peníze po změně nařízení v roce 2010, takových informací je velice málo v té odpovědi. Takže by bylo dobré získat více informací o výdajích v tomto období. To by určitě vylepšilo zprávu. E, ještě jednou všechny vás zvu na ten oběd a děkuji za tuto skvělou debatu. Děkuji, e, to byla poslední slova dnešního slyšení. A nyní se přesuneme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a e, mohu vám s velkým potěšením oznámit, že pan Giovanni Kessler je už tady s námi. No, počkáme, až přijde dovnitř. Chtěla bych vám jen připomenout, že politika soudržnosti tvoří zhruba jednu třetinu celkového evropského rozpočtu a samozřejmě vždycky je důležité eh, postarat se o to, aby eh, veřejné peníze, což jsou v podstatě peníze občanů, byly vynakládány správně a inteligentně. Nicméně v době rozpočtových škrtů, eh, kdy je zapotřebí šetřit v mnoha členských státech, je o to důležitější, aby evropský rozpočet byl implementován co nejlépe a aby nepravidelnosti a podvody se snížily na absolutní minimum. Tady je tedy pan Kessler. Uh, Já jsem právě hovořila o tom, jak je důležité vynakládat peníze evropských občanů správným způsobem. Každý rok eh, Evropský úřad OLAF eh, vydává zprávu o své činnosti za předchozí rok. A na základě žádosti mnoha politických skupin jsem pozvala generálního ředitele Olafu, pana Kesslera, na naši dnešní schůzi na výměnu názoru o činnosti Olafu v oblasti politiky soudržnosti. Nejprve dám slovo panu Kesslerovi na stručnou prezentaci zhruba 15 minut a potom dám slovo poslancům, aby se mohli vyjádřit a ptát se a začnu koordinátory politických skupin. Pane Kesslere, máte slovo. Eh, thank you very much. Um... Děkuji, děkuji za pozvání a za tuto příležitost eh, vám eh, prezentovat naši práci a zaměřit se na tematiku, která je předmětem zájmu to znamená strukturální fondy. A jak jste řekla, tak my jsme představili naši zprávu, výroční zprávu, kterou jsme vydali před pár týdny a včera jsme ji představili výboru Ekon a e, dnes mám příležitost i o ní hovořit s vaším výborem, což je vlastně poprvé, bohužel poprvé, když jsem tady a doufám, že tím začneme eh, tradici. Určitě bude ku prospěchu nás obou. Za prvé, začneme prvním slajdem. Takže obecné poznámky, eh, které vychází z našich eh, vyšetřování v posledním roce či letech, co jsme viděli. Také i zatím stojí určitá čísla. Takže především v oblasti strukturálních fondů platí, že, se, že občané více a více e, jsou si toho vědomi a mají větší a větší očekávání od orgánů činných v trestním řízení na úrovni evropské i národní a více si uvědomují problematiku podvodu a korupce při čerpání těchto fondů. Vy jste zvolení poslanci, zástupci, takže asi možná vy víte lépe než já, jaké mají pocity vaši voliči na tomto. A, ale toto my eh, jsme zaznamenali také, my jsme to také zaznamenali, protože čím dál a více dostáváme podnětu od občanů, podnětů k korupci a podvodech ve souvislosti s evropskými fondy a také, poněvadž i občané, i vy, poslanci, také se na nás obracíte a chcete, abychom konali. Poněvadž máte za to, nebo občané mají za to, že jejich vnitrostátní orgány nema, jsou ochotny nebo schopny konat. Samozřejmě naše možnosti jsou omezené, a, ale každopádně cítíme zde ten tlak, tedy vysoké, vyšší míru povědomí ve veřejné mínění a tlak od veřejného mínění. A druhý bod. A to je e, e, zvýšená tendence, eh, aby tyto, že tyto podvody a korupce jsou nadnárodního charakteru, takže to je trend. To nám ukazují i tabulky eh, o stavu v členských státech. Je třeba si uvědomit, že i ty nejjednodušší podvody, tak třeba aby někdo mohl dostat více peněz od EU, tak velice často to má nadnárodní charakter. A ty subjekty nebo ty podniky e, většinou jsou z více než jedné země a ty hospodářské subjekty jsou tedy z několika zemí. Většinou nemluvě o těch složitých podvodech e, a mm, případech podvodu a korupce, které zahrnují více zemí nebo hodně zemí s cílem tedy zakrýt tu korupci, takže vždycky většinou se to týká více států a i když ty finanční prostředky se vynakládají v Rakousku nebo v Itálii, tak eh, potom eh, podle našich statistik, řekneme, to je italský nebo e, rakouský podvod, ale často ten podnikatel může i francouz nebo Němec a mm, použili tedy třeba i banku na Kypru či v Dánsku, aby to zakryli. A my tedy mm, mm, řešíme tento typ podvodu a korupce a to především, ale z, většinou mm, přes tu národní optiku, prostřednictvím národních orgánů, což má své limitace. Vlastně my zde máme pouze OLAF, který má e, tu evropskou kompetenci a může si udělat i evropský náhled, což je výhoda. A potom je zde i s tím související potřeba, aby Evropská unie se této tematice věnovala intenzivněji na evropské úrovni a i návrh vytvořit úřad Evropská prokurátora jde tímto směrem. A teď pár slajdů o činnosti. Zde vy vidíte Jenom chci zdůraznit eh, tu spodní část eh, těch sloupců, tedy tu modrou část a tam vidíte konstantní trend eh, těho, toho naštění nebo těch udání, které dostali jsme od roku 2010 méně než tisíc a v minulém roce 1400 podnětů, tedy z podezření tedy, podnětů, že takže každý rok vidíte, to je konstantní trend, tedy také i vidíte na tomto slajdu, že v posledních třech letech jsme i o 80% zvýšili počet e, vyšetřování, a, která jsme zahájili a která jsme i uzavřeli. V loni jsme jich uzavřeli 250 a i počet doporučení, která jsme vydali, protože OLAF vždycky na konci toho vyšetřování vydá doporučení, disciplinárního, finančního či soudního charakteru, samozřejmě podle toho, komu je to doporučení určeno, a minulý rok to bylo rekordní číslo 400. A, takže jsme teď na maximum, to byl rekord. A jsme na hranici našich kapacit, tedy zahajovat řízení, uzavírat řízení a vydat doporučení. Víme, že my musíme reagovat na zvýšený počet na eh, těch podnětů, ale děláme to se stejnými eh, personálními zdroji, respektive s menšími personálními zdroji děláme více práce. A možná, že toto pro vás je zajímavější. Tady vidíte, jak je to rozloženo podle informací, podnětů, které dostaneme z veřejných či soukromých zdrojů. Tedy, jak jsem řekl v minulém roce, my jsme obdrželi eh, tedy ty podněty, z čehož 549 eh, se týkalo právě strukturálních fondů. Takže více než jedna třetina se týkala strukturálních fondů, včetně sociálního fondu, tedy 549, což je významné číslo. A dále nemusím, takže teď budeme pokračovat, já to urychlím a e, možná, že i tyto informace e, jsou zajímavé, ty figurují ve zprávě a některé slajdy, které vám mm, prezentuji, tak ty jsem vytvořil specificky tady pro tento účel. Zatím to nemáte na papíře, ale pokud vás to zajímá, tak můžeme to rozdat. Například tento jste nedostali pokud se nemýlím. Ten není ve zprávě, ten je specificky vytvořen pro vás. A takže jenom pro vás. Ale určitě asi budete potřebovat čas, abyste si to přečetli. Určitě my to rozdáme potom všem členům. Výborně. To je mm, takový rozpis, je, jsou, je to podle informací, které jsme obdrželi, to je těch 459, eh, které jsme dostali, které se, pardon, těch 549, 549, které jsme dostali mm, ohledně eh, strukturálních fondů a je to podle členských států a podle toho, z jakých zdrojů se to k nám dostalo, z veřejných eh, zdrojů, to znamená státních orgánů a tak dále, či soukromých, tedy od občaných. A anonymní podání ty jsme vyloučili, protože to nelze tedy přičlenit nějaké zemi. A to je zajímavé třeba, eh, protože často máme velice málo informací od eh, třeba orgánů činných trestním řízení, od státních orgánů a podobně, ale hodně podnětů od občanů. Eh, což podle mě je asi problém v tom státě, že dostáváme podněty pouze od občanů. Protože máte členské státy zase, kde dostáváme hodně podnětů od orgánů státní veřejné zprávy, což je e, známka toho, že ten stát je ochoten tuto problematiku podvodu a korupce řešit. Ale to je na vás, abyste si to vyložili sami. A budeme pokračovat se slajdem číslo, číslo 7. Ano, takže to je podle probíhajícího vyšetřování, což je téměř 500 teď, k prvním, 31. prosinci minulého roku, to bylo téměř 500 kaus, a gro, téměř jedna třetina, se týká strukturálního fondu, eh, tedy podvody, korupce se strukturálními fondy, včetně sociálního fondu budeme pokračovat a nyní tady to je tabulka podle členských států. To také nemáte, to, jste taky, to také není, není ve zprávě. To, e, jsou, to je strukturální sociální fond a tabulka podle zemí, specificky vytvořena pro vás, abyste si udělali ne, to není představa, to jsou konkrétní čísla podle počtu vyšetřování o čerpání těchto fondů, počet vyšetřování, které jsme uzavřeli v roce 2014 podle členských států, to znamená, jak eh, tedy to probíhalo podle zemí, kde ty fondy byly zpravovány. Opět, jak jsem řekl na začátku, třeba první, Belgie. Jedno vyšetřování bylo uzavřeno, teoreticky to mohlo být tak, že ta firma, o kterou tam šlo, bylo, byla třeba bulharská, a portugalská třeba, nebo e, třeba mm, části toho vyšetřování mm, třeba se týkaly jiných členských států, ale je to podle členského státu, kde ty finanční prostředky, tedy kde ty strukturální fondy jsou zpravovány, takže podle těchto zemí to je rozloženo. A tady vidíte ty částky, které eh, doporučil Olaf, že by se měly vymoci zpět pouze ze strukturálních fondů a ve zprávě se dočtete, že my jsme doporučili vymoci zpět celkem 900 milionů, což je rekord 900 milionů pro veškerou činnost ELOFu. Z čehož 475, více než polovina, se právě týká strukturálních fondů. Takže to by se mělo vrátit. To je částka, kterou doporučujeme, aby se vrátila Evropské unii. Také vám musím říci, že tento součet, to je skutečně rekordní číslo, v minulém roce to se liší v jednotlivých letech, a takže těžko tady je teď stanovit nějaké trendy. Samozřejmě my, eh, když máme více vyšetření, vyšetřování, to znamená více, do, více doporučení vydáme a to znamená větší částku doporučujeme, aby se vymohla zpět. Hm, někdy třeba jsou to částky malé, třeba 20 000 euro, které prošetřujeme a někdy to může být více. 200 eh, eh, milionů, třeba ve Španělsku, pamatuji, že to bylo to jsme právě uzavřeli, kde chceme, aby vrátili 200 milionů. Takže to je dost velká částka, rekordní částka, kde jsme požádali, aby tuto částku Španělsko vrátilo. Dále, toto jsou částky, které byly efektivně skutečně vráceny finančními úřady byly vymoženy zpět. A to neděláme my, to dělají finanční, to dělá ten příslušný finanční úřad. A často to trvá léta léta, protože třeba i ten podnik, který se to týkal, zbankrotoval a tak dále, takže se nevymůže nic a někdy to trvá léta. A třeba po splátkách to vrací, nebo na konci finančního období se až začne třeba po pěti letech, takže tak můžeme pokračovat. A tady to je poslední, vím, že nemám čas, to také jsem vytvořil konkrétně pro vás, tento graf. A tady ten název eh, tedy je takový zašifrovaný, takže já to odšifruji. Tento tato tabulka graf po, rok, po jednotlivých letech eh, reflektuje ty podvody, nesrovnalosti, které nahlásily členské státy, které zjistili, detekovali členské státy, Tady nesrovnalosti, podvody, které zjistili členské státy a mají povinnost samozřejmě nahlašovat, vykazovat tyto nesrovnalosti a podvody a je to srovnáno s, porovnáno s částkou, Eh, která vyplývá z našich doporučení, tedy naše finanční doporučení vidíte v roce 2014, to je těch 475 milionů. A ta modrá, ten modrý sloupec je kolik členský stát nebo členské státy v tom roce nahlásili jako nesrovnalosti, které zjistili sami, tedy a je to porovnáno s tou částkou, kterou jsme doporučili my. A jak vidíte, my máme asi 45 vyšetřovatelů, kteří prověřují eh, strukturální fondy a ty zemědělské fondy. 45 vyšetřovatelů eh, v roce 2002, 2,5 eh, celé hodnoty těch nesrovnalostí, kterou nahlásili členské státy, tak mm, to byl výsledek činnosti našich vyšetřovatelů a v roce 2014 to bylo 8% víceméně a v roce pardon, v roce 2014 to bylo 25%. Takže, jak vidíte, ty částky, které my doporučujeme, aby se vymohly zpět, tak ty jsou dost velké a některým členským státům se to samozřejmě nelíbí ale jenom abyste si udělali představu o tom, jaký je dopad naší činnosti na členské státy a na způsob, jak my s nimi eh, spolupracujeme, jak vypadá naše interakce. Aspoň jste si udělali takový rychlý obrázek o tom, co děláme a možná to, eh, ta čísla eh, budou zajímavá pro vaši diskuzi i pro vaše zamyšlení. Děkuji. Děkuji, bylo to velice zajímavé. Děkuji za prezentaci těchto informací pro náš výbor. My to zpřístupníme všem našim členům. Nyní dám slovo poslancům výboru, aby se mohli vyjádřit. Začnu koordinátory pan van Nistleroy. Děkuji za tuto skvělou barevnou zprávu Já mám pár otázek eh, samozřejmě eh, ohledně té části týkající se strukturálních fondů. Eh, samozřejmě obecnější debata bude probíhat ve výboru rozpočtové kontroly, kde jste naším pravidelným hostem. Chtěl bych položit pár obecných otázek. Ta informace, kterou nám dáváte, je poměrně obecná. Když tady vidím, že tři země, Maďarsko, Řecko a Španělsko, e, tvoří vlastně převážnou většinu problému. To je velice důležité. Mě by zajímal e, nějaký rozpis podrobnější ve vaší řádné zprávě. Nějaké informace o, jsou tam nějaké informace obecně, ale mě by zajímala ta detailnější čísla. Takže možná e, v příště můžete eh, to rozepsat podle členských států. Já jsem eh, i podal Českou komisi ohledně tohoto rozpisu, protože bez něj nemůžeme vědět, co se za těmi čísly skrývá. A druhá otázka. Teď z ničeho nic přijdete s těmi vysokými čísly. Jak stará jsou ta čísla? Jak stará jsou ta čísla? týkají se roku 2004 nebo 2013 nebo 2000. Jak staré jsou ty případy, zkrátka? Ze kterého roku? Jsou z minulého období? Nebo z kterých roků? To potřebujeme vědět, abychom eh, abychom věděli, zda působí změna nařízení, protože my jsme změnili nařízení, velice jsme přitvrdili kontrolu výstupu a tak dále. A mě by tedy zajímalo, jestli ty případy jsou z doby předtím nebo potom, anebo ještě z úplně dávných dob. Takže z kterých roků jsou ty případy. A dále, já mám určitou zkušenost, že dostanu informace někdy z jiných zemí a okamžitě to předám Olafu a říkám, dělejte si s tím, co chcete, ale vezme, vezměte si to. A oni se tím vážně zabývali a jakožto poslanec Evropského parlamentu e, můžu říct, že e, když předáte ty papíry, e, které které mám, tak já nevím, co s nimi uděláte, jestli je někam schováte nebo to řešíte, to už je na vás. Nicméně ze zkušenosti mohu říct, že vůči poslancům Evropského parlamentu jste velice vstřícní. No, to je všechno, ještě jednou děkuji, že jste přišel. Děkuji panu Fernistorovi. Nyní pan Voen za socialisty a demokraty. Děkuji. Já jsem místo předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu a včera eh, pan Kessler přišel do našeho výboru eh, prezentovat eh, výroční zprávu. A myslím si, že mnoho poslanců mělo radost ze zlepšení čísel, které pan Kessler představil, přestože samozřejmě na něj mířilo mnoho otázek včera. Když hovořím o tomto tématu, chtěl bych zdůraznit, že je rozdíl mezi chybou a podvodem. Každý rok je velký povyk okolo zprávy Evropského účetního dvora. Chybovost je 4,7-4,9%. Někdo vyskakuje a říká, to jsou všechno podvody a korupce. Nicméně míra podvodu je zhruba 0,2%. A myslíme si, že mnoho členských států má tuto nízkou míru podvodu. To neznamená, že bychom s tím neměli dělat nic. Právě proto zpráva pana Kesslera včera pro výbor Bač a dnes pro nás je velice důležitá. Mě vždycky zaujme eh, na těch zprávách ten rozdíl mezi jednotlivými členskými státy. Pokud jde o počet nahlášených případů, počet prošetřených případů, počet uzavřených případů, počet případů, které skončí soudem a tak dále. Protože někdy v některém členském státu je mnoho případů nahlášených, ale málo které skončí odsouzením. Takže ty okolnosti jsou velice různé. Má první otázka. Pane Kesslere, čím si myslíte, že to je? Je to proto, že členské státy mají různé systémy ohlašování podvodů, různé systémy vyšetřování? Já si myslím, že nejspíše to tak je a v tom případě, co s tím dělat? abychom získali konzistentní čísla po celé Evropské unii. A druhá otázka eh, se týká eh, míry eh, obnovy. Myslím, že je to zhruba 400 milionů pro strukturální fondy. Podle mého názoru je to doporučená míra obnovy. Vy to ale monitorujete, takže když doporučíte 475 milionů, tak víte nakonec, kolik opravdu je zpětně získáno? na základě vašich doporučení? A konečně eh, k vašemu počtu personálu. Vy musíte samozřejmě eh, vyšetřovat eh, témata ohledně strukturálních fondů, ale když se podívám na ta čísla, tak mě překvapilo, jak jsou nízká, jak jsou nízké vaše počty zaměstnanců. Takže mm, například týká se vás to 5% snižování personálu jako všech ostatních institucí a působí vám to problémy? Děkuji paní Vana. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Kesslere, za prezentaci a za tu zprávu. Já mám dvě otázky. Za prvé, vy jste se zmínil o tom, že polovina e, částek, které Olaf doporučil ke zpětnému inkasu, pochází e, ze strukturálních fondů. Je to 476 milionů, e, což je vysoké číslo. Hned druhá je až externí pomoc ze 170 miliony. Nicméně pouze 22 milionů euro z těch 476 bylo zpětně inkasováno příslušnými úřady, což je podle mého názoru velice málo. Mohl byste nám to vysvětlit? To je má první otázka. A druhá otázka je velice prostá. Eh, jaké jsou praktické a politické následné kroky eh, po takovéto zprávě? Vy udělíte mnoho doporučení členským státům a místním orgánům. Řídí se jimi? Co se stane, když se jimi neřídí? Mohl byste nám dát konkrétní příklad eh, nějakého vyšetřování v oblasti strukturálních fondů a jaký byl výsledek tohoto vyšetřování, jak to vypadá prakticky. Děkuji a další otázku položí paní Damato. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za prezentaci i za e, informace, za údaje. Jak jsme viděli, strukturální fondy ze své povahy e, hodně finančně přispívají právě e, Eh, v sektorech, eh, na které se zaměřuje OLAF. Já souhlasím s kolegy, že větší počet podnětů nemusí znamenat nutně větší počet eh, podvodů, ale hm, třeba to znamená větší jaksi povědomí nebo aktivitu občanů. Já se tedy ptám, Především vzhledem k tomu, že velice často jde o hm, podvody, kde mají dost velké zájmy organizované zločinecké skupiny. Tady máte nějaké mechanismy, které, tady existují nějaké mechanismy, které by bylo možné efektivně aplikovat, tedy co by mohly aplikovat členské státy, jejich státní orgány, ale i další instituce, jako náš Evropský parlament, co by proto mohli udělat, třeba specializované výbory, komise nebo některé pracovní skupiny. Osobně i já jsem mm, hodně, e, vzhledem k, e, k místu, od kterého pochá, ze kterého pocházím, tak jsem se hodně zabývala o mm, ekologii a tam jsme zjistili, že se tam zneužívají i mm, e, evropské prostředky pro Eh, tyto eh, environmentální účely eh, pod záminkou, že se tím řeší ekologické zátěže, ale jsou to prostředky, které jsou potom zdefraudovány. Děkuji a nyní má slovo paní Grazie, Breso. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto prezentaci, která samozřejmě určitě hm, hm, budeme možnost ještě si to potom do detailu přečíst. A teď jedna otázka, nebo spíše připomínka, pokud jde o e, e, ta čísla. Tak zde e, se zdá, že jak, bych, jak jste řekl i vy, zde to je takové trošku spíš nahodilé, ale mm, mm, lze z toho dedukovat i zvýšený počet e, doporučení Eh, ohledně eh, zpětného vymožení částek v roce 2014. Eh, takže zde mohli byste nějak tedy mm, z toho dedukovat nějakou tendenci v průběhu let? Asi možná mm, mm, se to liší podle těch let, protože já si dovedu představit, že třeba to vyšetřování netrvá vždycky kalendářní rok, ale že tam dochází k přesahům a nemůžeme tedy říct že v tomto roce byl ten a ten počet a došlo k tomu a tomuto navýšení. Ale váš dojem by mě zajímal, kromě těch čísel, eh, která asi i jaksi eh, jsou důvodná. Takže zde to, ten trend eh, zvyšování eh, těch částek, které doporučujete, že by se měly vymoci zpět, je to díky větší efektivitě působení OLAFu či lepší spolupráci ze strany států, anebo je to podle vás spojeno s, s horšími praktikami při čerpání, tedy že třeba krize zvýšila tu tendenci k podvodům, anebo je to, eh, já jsem pochopila tady ten eh, španělský případ, eh, asi tam ta částka je velká a to mělo velký dopad na tu celkovou částku samozřejmě. Já bych to chtěla pochopit, protože jak je tedy váš dojem z těchto čísel? Zdali nás to má zneklidňovat, anebo zdali bychom měli být spokojeni, protože lépe tedy zde eh, se zacílili, eh, dochází k lepšímu plnění cíle. Pan Polčák, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl zeptat na, na to, co kolegyně Vana, tak ten dotaz opakovat nebudu. Taky mě zajímaly náhrady vlastně do rozpočtu eh, z těch defraudovaných částek, které tedy OLAF se snaží vymáhat. Ale chtěl jsem se zeptat na tu otázku, kde ještě je to, kde je to podvod, a kde je to tedy nesrovnalost. Ehm, jestli byste nám mohl říct nějaký konkrétní příklad, ehm, kde vlastně nejde o nějaký zlý úmysl, ale prostě je určitá nesrovnalost, která třeba v průběhu vyšetřování se opravdu ukáže, že tam nebyl tedy úmysl. Tak jestli tyto případy tedy máte, ehm, jsou asi hraniční, ale prostě zdali na to máte taky nějakou vlastní judikaturu, když to řeknu takto. A potom jsem se chtěl zeptat, jak eh, komunikujete s regiony, protože ty jsou příjemci mnoha těch hm, podpor. Je mi jasné, že komunity, eh, komunikujete se státy, ale jestli je i komunikace s regiony a případně jaká? Jinak u nás v České republice zrovna dneska teda probíhá eh, soud s konkrétním představitelem, nebo nejvyšší představitel nejlinotějšího kraje byl zachycen nebo přichycen policií eh, před třemi lety, když si odnášel v krabici od na 7 milionů korun. Dneska probíhá soud. Zlí jazykové tvrdili, že to byla velmi dobrá sklizeň, sklizeň vína. Ne, já eh, jsem dneska hm, chtěl hlavně teda podotknout, že činnost OLAFu by měla být eh, podle mého názoru i propojena samozřejmě na ten náš výbor a bylo by vhodné, kdyby se ta naše setkávání mohla teda dít vícekrát, nejenom, nejenom dnes. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Buštinár, máte slovo. Mr. General, Děkuji, paní předsedkyně. Pane generální řediteli, za prvé, já si myslím, že je opravdu zapotřebí nějakého sjednoceného výkladu eh, zákonů o veřejných zakázkách, které existují ve všech 28 členských státech, eh, protože bez toho dochází k národním výkladům, národním čtením a potom jsou problémy s interpretací v Bruselu eh, to e, není případ zrovna tohoto teď. A za druhé, e, kolegové už se zmínili o tom, že je zapotřebí objasnit e, to nakláda, právní nakládání s dvěma kategoriemi, s nesrovnalostmi a s podvody. Protože když se s nimi ze začátku v rané fázi zachází stejně a plynou z nich stejné následky, a sice buď z opoždění plateb, anebo pozastavení plateb, dokud není e, případ vyřešen. Pak to vede k obrovským spožděním, kdy jsou dva hlavní poražení. Obce a také e, realizátoři. V krizové době e, čekat šest měsíců až rok na své peníze. A po roce si teprve moci říci, že všechno je v pořádku to je naprosto nepřijatelné. My bychom měli buď urychlit proces, anebo mít nějaké opravné prostředky. Protože jedna věc je chyba a úplně něco jiného je podvod. Teď bych odkázal na jeden rumunský případ protože Rumunsko, nejenom Rumunsko, ale především Rumunsko, před několika lety bylo eh, téměř ukázkovým příkladem. V červnu v roce 2011 interní dokument Evropské komise eh, se zmiňoval o roli OLAFu. A nyní eh, se pokusím co nejpřesněji citovat. Olaf je toho názoru, že dochází ke koordinaci hlavních ministrů v Rumunsku, které maří vyšetřování Olafu. Tento dokument byl znám předsedovi Evropské komise, byl znám dalším úředníkům, ale teprve v roce 2012, v říjnu 2012, eh, se Evropská komise rozhodla pozastavit šest operačních programů. Pouze šest v celkové výši přes šest přes miliard euro. Ano, problém se mezi tím vyřešil, ale Rumunsko eh, je dnes pod obrovským tlakem. Jak ve zbývající době absorbovat tu obrovskou částku? Fyzicky se ty peníze těžko dají napumpovat do bankovního systému a potom eh, vyplácet smluvním partnerům. Toto spoždění má devastující účinky. Takže eh, reagovat by se mělo včas. Když je problém, je zapotřebí rozhodnout se o pozastavení prostředků, ale pozastavit to o rok později se všemi nakumulovanými účinky. To je nejenom nefér, ale je to taky nebezpečné a je to v rozporu se samotným cílem politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji, pane Boštináru. Nyní pan Rope, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že mm, o mm, této otázce se musí diskutovat. Ta zpráva je užitečná a umožňuje nám lépe pochopit eh, i jaký, eh, eh, jaké výsledky dosahují se v různých státech. Vy analyzujete ty podněty, ta udání a snažíte se zatím zjistit, kde došlo k podvodům, ale také máte i jiné případy, kde mm, v podstatě mm, se realizují obrovské projekty se snahou to dělat transparentně, ale eh, potom se zjistí, že ta, eh, to, co se vybudovalo, ten výsledek toho projektu se nepoužívá, eh, i když vše tam proběhlo v pořádku. Takže také i analyzujte takovéto případy a děláte nějaká doporučení takové země, že potom vlastně neefektivně využila ty prostředky členské státy se mezi sebou hodně liší. Některé státy mm, spravují ty fondy centrálním způsobem, centralizovaným způsobem, například v Pobaltí. Mm, v podstatě mm, ta země je jeden region, takže se rozhoduje z té centrální úrovně o čerpání projektu a na jaké, o čerpání prostředků a na jaké projekty a jiné země, například, ty jsou velice decentralizované. Takže bych chtěl vědět, podle vašeho soudu, jaký přístup je lepší, ten centralizovaný, anebo ten e, nejvíce decentralizovaný. Ty země, které eh, mají tedy ty nižší územně správní celky a ty spravují ty prostředky, tak vedou si lépe při správě těch prostředků, než ty, které to dělají centrálně. To by bylo důležité, abychom viděli, jaký model si zvolit do budoucna. Děkuji, paní Maletič, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte, pane Kesslere. Děkuji za vaši prezentaci a za ty slajdy, které jste připravil specificky pro nás zde a které pro nás byly zdrojem informací. Viděla jsem, že mezi členskými státy se situace hodně liší. Některé státy vůbec tedy eh, ne, nepodali žádné podněty o podvodech či nesrovnalostech, třeba nula od státního sektoru a minimálně od občanů. Takže co děláte pro zlepšení detekce, odhalování těchto případů, aby členské státy lépe odhalovaly tyto případy, třeba osvěta, vzdělávání, školení, je, zde máme síť AVKOS na úrovni členských států. Já vím, že vy jste vytvořili i strategie, aby členské státy lépe pracovaly na prevenci a odhalování případů. Mm, podnikáte různé vzdělávací akce pro ně. Samozřejmě to je potom mm, velice vážné, když nedostanete žádné podněty. To znamená, že ten systém v praxi tam nefunguje. A také vidím, že jste zvýšili i mm, Mm, se zvýšil ten počet těch podnětů, ale na druhé straně se snížil počet zahájených řízení vyšetřování. Děkuji. Pan Buda. Da, președinte, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și domnului Kessler pentru informațiile furnizate. Am câte... Chtěl bych poděkovat panu Kesslerovi za informace, které nám poskytl. A já mám několik otázek a byl bych rád, kdybyste mi odpověděl. A týká se to aktivit OLAFu. Eh, já vím, že eh, není jednoduché eh, mít na starosti hlídání veřejných peněz, nicméně. Podle určitých informací z médií se zdá, že v určitou chvíli začalo za tři případů vůči některým společnostím, většinou z Rumunska a Bulharska. Což pro mě bylo samozřejmě zajímavé, protože na základě veřejných informací mnoho z těchto vyšetřování bylo zastaveno. Z ničeho nic. A nebylo nikdy dovedeno do konce. Těm firmám to však uškodilo. Protože v konečném důsledku je tady velmi závažná otázka. Jsou to lidé, eh, kteří to málo peněz, které mají, eh, investují a potom zjistí, že jsou předmětem vyšetřování, že je jim pozastaveno financování, vyšetřování skončí, takže vlastně neskončí, nezjistí nic. Nicméně ty finance už byly ztraceny. A já bych rád nějakou jasnou odpověď na tuto otázku. Co se s těmi lidmi stane? Myslím si, že je potřeba rozlišovat mezi úmyslem podvodu, tam, kde je to jasné, a e, s těmi nemít žádné slitování. Tam není o čem jednat. Nicméně pak e, je zapotřebí postupovat jinak v případě chyb, což je ten rumunský případ. V době před rokem 2007 byl, příklad, byl případ, kdy v účetnictví nesedělo 7 euro. 7 euro chybělo v účetnictví a proto bylo financování zablokováno. Já si vážím vaší práce a vím, že není eh, lehká, ale zároveň byste měl vědět, že my jsme minulý týden eh, hovořili v regionálním výboru ve Štrasburku, že eh, je to, tak, je to v podstatě blok pro absorpci evropských financí. Ty jsou zablokované a mnozí občané Evropské unie, nejen Rumunska, ale i dalších států, mají takový mentální blok eh, aplikovat nebo žádat o evropské peníze, protože se bojí, že udělají chybu. Protože jakmile uděláte chybu, můžete ohrozit celou svou existenci a v podstatě i svou svobodu. Já bych tedy rád od vás slyšel jasnou odpověď. Co se stane se společností, která byla vyšetřena, vyjde z toho s čistým štítem, kdo za to zaplatí? Kdo, kdo jim proplatí ty ušlé peníze? Paní Smolková. Velmi krátko, aby pan Kessler mal čas. Velice krátce, aby pan Kessler měl čas na odpovědi, protože o ty nám jde. Mě by zajímalo při odhalování různých podvodů v jednotlivých členských zemích, jaká je potom publicita, jaké je to zveřejňování, tak aby případní, nazvu to v uvozovkách, zájemce, případné zájemce o podvody to odradilo. Je to velmi důležité, protože hlavně v členských státech, kteří jsou čistými příjemci, víc tedy přijímáme z EU, než dáváme do evropského rozpočtu, mají mnozí ten názor, že ty peníze jsou ty, které my jsme museli sami odvést, které vlastně jsme si odpracovali a teď si k nám přicházejí zpět na podnose a my se k ním nechováme tak hospodárně, jako bychom měli. Takže si myslím, že skutečně to zveřejňování podvodů je velice důležité pro odrazení nějakých možných dalších pachatelů. Děkuji a tím jsme vyčerpali eh, seznam řečníků. Eh, tak nyní já ještě položím jednu otázku, jakožto členka výboru Regi. Já jsem viděla, že ve vaší výroční zprávě je krátká část o eh, prevenci podvodů a detekčních aktivitách. A mě by zajímalo, vidíte nějakou budoucnost v prevenci podvodů? a prevenci nesrovnalostí eh, u eh, Fondu soudržnosti. A myslíte si, že je zapotřebí lépe školit národní agentury, se kterými spolupracujete? Protože v mnoha případech, které kolegové zmiňovali, máme problém s kvalitou práce národních úřadů. Tak tedy zní moje otázka a byla to poslední otázka. A máte slovo. Kdybyste mohl odpovědět na všechny naše otázky nějak souhrně. No, schrnu, je to těžké, já se pokusím zareagovat na všechno, protože všechny ty otázky byly důležité. A také i z vašich otázek také jsem i dedukoval, eh, co byste si přáli, abychom dělali. Takže to nejsou pouze otázky, ale i vlastně pro mě důležité. Já tedy to vezmu po pořadí, mm, možná jiném, než to bylo. Takže pan Buda eh, chce, abych, abych, dostal, abych vám dal mm, jasnou odpověď. Nic se nestalo. Nic se nestalo s tím podnikem, který jsme začali vyšetřovat. Je pravda, že jsme jsme eh, zahájili vyšetřování, ano, 1. únoru 2012 a mm, to eh, my v roce 2011 jsme si, mm, jak si měli jsme velký nápad věcí, my jsme si udělali selekci a většina těch vyšetřování, máte pravdu, se týkala případů ze strukturálních fondů, a především se to týkalo samozřejmě potom těch zemí, které jsou největšími příjemci těchto fondů. Ale tady bych zareagoval na vás i na ostatních takto. To znamená zahájení, zahájení, vyšetřování ze strany OLAFu, to neznamená pozastavení financování. Ne. Zahájení vyšetřování dokonce ani neznamená že bychom podávali nějaké informace finančním orgánům. Ne, my prostě jenom zahájíme vyšetřování, naše šetření, což nemá žádný účinek na financování. Možný účinek na financování, ten potom může přijít s tím možným doporučením, ale to doporučení vydáme pouze, pokud jsme nalezli nějaké důkazy. To neznamená, když zahájíme vyšetřování, že by to mělo nějaký důsledek pro ty dotčené osoby nebo dotčené podniky. Takže zahájení těchto vyšetřování nemá žádný takový účinek. A z těch eh, eh, 219 případů, tak pouze čtyři Eh, z těch, které jsme zahájili k 1. únoru 2012, tak se eh, týkalo konkrétních osob, respektive podniků. Všechny ostatní případy se týkaly způsobu financování. Takže snad se vás uklidnil. I my eh, vyšetřujeme tedy samozřejmě, jak si takže hledáme důkazy pro i proti. Takže dokonce samozřejmě řada těch vyšetřování skončí takže nedošlo k podvodu, což je také pro nás úspěch. Když pro nás nám jde o to zjistit pravdu, ať je to tak či onak. My jsme vyšetřovatele. Vyšetřujeme tedy pro i proti. Takže my zahajujeme ale vyšetřování na základě podnětu, udání, ne nějak své volně, nebo když máme podezření podvodu. Takže na základě vážného podnětu a kromě toho během vyšetřování můžeme i vydat žádost tomu finančnímu úřadu, aby přijal takové předběžné opatření, tedy pozastavil financování, třeba když vidíme, že to může být vážné. A to se stává, mám takový odhad, já ne, ve třech procentech případů pouze. Takže pouze v těchto případech zahájení ten fakt, že jsme zahájili vyšetřování, znamená, že se pozastaví financování. Tak já doufám, že to byla jasná odpověď na vaši otázku. A teď ještě, teď to vemu po pořadí spíš. Takže tři takže ten, tedy ta tabulka podle členských států, ty tři země, ano, samozřejmě. Já jsem řekl ty základní předpoklady k tomu. Možná, že tam Mm, v Bulharsku se dopustil toho podvodu italský podnikatel, já nevím. Teď nevím přesně, jak to bylo. To může být, nebo německý. Mhm. Máme třeba já vím, že byl jeden velký případ v Bulharsku, kdy šlo o německého a bulharského podnikatele. A to znamenalo, že v podstatě to skončilo u soudu jak v Bulharsku, tak v Německu. Teď k Rumunsku ještě. Uh, Rumunsko tak se, jak si je tam tak nahoře v té tabulce. Takže abych na to zareagoval. Rumunsko. Vidíte, že tam máme řadu případů, které byly uzavřeny v minulém roce. Většina z nich, nebo dokonce ani to tady není, nebo ne, to se netýkalo strukturálních fondů, ale ve zprávě se to dočtete, tam jsou všechny popsány všechny ty případy. To, byly, eh, eh, to byl fond SAPART to, to, to, byla, to byly fondy vstupní, kterých se to týkalo. SAPART. Ano. že my jsme uzavřeli, mm, tedy my jsme, e, to jsou případy, které jsme uzavřeli v minulém roce, protože my jsme měli, mm, e, my jsme byli přehlceni případy a většinou to vyšetřování v OLAFu trvá, průměr je 22 měsíců a ty, to jsou ty nejdelší v OLAFu například, to jsou, když třeba prošetřujeme třeba zaměstnance institucí EU, tak většinou to trvá 10 měsíců. A přímé výdaje, když prověřujeme, tak 11 měsíců. Nebo strukturální fondy a zahraniční pomoc, ty trvají nejdéle. A asi jasné proč, protože musíme mm, vyšetřovat v členském státě, v daném regionu případně, anebo v zahraničí i ve třetích zemích, třeba v případě zahraniční pomoci. Takže tam potřebujeme součinnost místních orgánů, součinnost mm, místní zprávy. Takže tím se to protahuje? Ano, ještě tady doplnění. Máme staré případy, staré kauzy a věd... ale vidíme, že i tam v té zprávě e, tam v roce 2014 to číslo narostlo a já se ptám, kolik tedy ten trend, jak je ovlivněn těmi starými kauzami, které v podstatě e, vytlačily to číslo nahoru a my si z toho řekneme, no dobře, to vypadá špatně, ten trend je stoupající, ale v podstatě tam je dopad těch starých případů. Já nemám tady všechny statistiky, ale všechny statistiky je třeba vidět vždycky e, v trendu. Trend je důležitější často než ta čísla za jednotlivé roky. Když se mě ptáte, ne, zatím nikdo se mě přímo neptal, ale jak e, vypadá situace v Rumunsku? No tak v Rumunsku probíhá hodně vyšetřování, nebo měli jsme tam hodně vyšetřování, hodně kaus v minulosti, které teď uzavíráme, především se to týkalo předstupních fondů SAPART. A nyní máme problém i s implementací našich doporučení. To jste viděli na tom dalším slajdu. Ale situace za poslední léta se hodně zlepšila z našeho pohledu. Náš pohled je samozřejmě omezený například eh, eh, stíhání z důvodu eh, korupce, tak tam ty orgány teď fungují dobře. Tam ten váš úřad pro vyšetřování korupce funguje velice dobře. A implementují naše doporučení. My děláme vyšetřování společně, paralelní vyšetřování, takže váš úřad pro odhalování korupce je příkladným pro další země. A to částečně možná vysvětluje, proč máme tak velká čísla z Rumunska. A další vysvětlení je, jsou ty staré případy eh, fondu SAPART a ty problémy, které spíše jsou již staré. Budu pokračovat. Samozřejmě, já jsem otevřený tady všem poslancům, ano. Já Mm, samozřejmě nech, od vás nechci eh, více podnětů, abychom dostali více práce, to máte, máme dost, ale když se mě ptáte nebo dáváte podněty, tak ano, musím říci, že my jsme otevřeni všem těmto podnětům a nemusím vám ale eh, nemusím vám říkat, abyste to dělali jenom z politických důvodů, nějakých eh, politických půltek, to ne, mm, to není pro vás, myslím. Eh, aby se přes eh, tyto podněty nějak eh, v podstatě snažili se politici prosazovat ty svoje spory mezi politickými frakcemi, to ne. Potom další otázky, mm, tedy ta výkonnost podle členských států a tak dále. Já jsem již na to odpověděl. A také otázka tady ještě dalšího vámi. Já se omlouvám, já vás neznám tak dobře, takže zatím vás tak dobře neznám, takže jména neznám. Takže e, proč je ta míra e, vymožených částek tak nízká? To je možná problém nepochopení. Když se podíváte na to, kolik jsme doporučili, aby se vrátilo v roce, a když vidíme, že Eh, ale efektivně jsme dostali zpátky 200 milionů, tak ta čísla samozřejmě, ta ale nejsou propojená, ta, eh, nebo ten vztah je velice volný. Tam se pouze říká, že v tom roce jsme doporučili, já nevím, 900 milionů, že by se mělo získat zpátky, to je k 31. prosinci, a v tom stejném roce 200 milionů bylo by možno zpět finančním orgánem. Většinou to trvá pět 8 let, než se vymůže zpět ta částka, kterou my jsme doporučili, protože třeba tam jsou různá pravidla, třeba ten finanční orgán začne vymáhat tu částku až na konci finančního období. Třeba my vydáme to doporučení na začátku finančního období a to trvá 5 let potom a, a tam se začne až s tím řízením na konci. A nebo, nebo vůbec to není snadné, třeba se tam stanoví nějaký splátkový kalendář, takže to není, jak si to, ty, ty roky do sebe nezapadají, tedy co jsme doporučili a kolik bylo vymoženo. Ne, to jenom jsem vám dala, abyste si udělali mm, představu, že třeba v roce se vymohlo zpět 200 milionů, a to může být tam na základě našich doporučení starých již 7 let. Dále ještě budeme Eh, vyvíjet náš systém výkaznictví, reportingu. My, ale jsme, my nejsme statistický úřad, ani na to nemáme zdroje. A my samozřejmě ale pracujeme s údaji, které dostáváme od členských států, respektive i od komise. A v podstatě to je poprvé, kdy prezentujeme takto zde tyto údaje. A my se samozřejmě vždycky snažíme e, zjistit, kolik z toho, co jsme doporučili, de facto potom konečně bylo vymoženo. To je spíš ale tady zatím to, co uvádíme, indikativní. Potom e, e, personální zajištění a škrty, pan Von se na to ptal. Ano, i u nás se škrtalo, hm, takže jsme přišli o 8 pracovních míst. Je nás asi 400, kteří pracují v OLAFu a zhruba tedy dvě třetiny z nich eh, jsou propojeni s vyšetřováním jako takovým. A, eh, a zbytek je administrativa a politické oddělení. Takže osm míst méně, to je hodně. A potom jsme hodně bojovali a dostali jsme čtyři zpátky teď. Ale pořád pro nás tedy je to velice napnuté a proto upřímně řečeno nemůžeme zahajovat více řízení, více vyšetřování. 250, 220 kaus zahájit ročně, to je asi tak akorát. Také samozřejmě. Ono je snadné zahajovat eh, vyšetřování, ale těžší je uzavřít my jsme tedy na maximum své kapacity. A když to porovnáte s údaji za předchozí roky před reorganizací, tak eh, zjistíte, že my jsme eh, téměř zdvojnásobili naši vyšetřovací kapacitu a za tu hranici asi nemůžeme jít, protože máme méně pracovníků. Politický follow-up. To je tady. Paní Damato. Ne, ne ještě ne, ne, to byla jiná otázka. No, někdo ze zelených. Nebo zelená otázka. To znamená, eh, zdali je zde nějaký eh, politický monitoring našich doporučení. Ne, my nemáme žádné pravomoci, než doporučovat. A mm, mm. a náš, eh, náš dozorčí výbor potom se zabývá implementací našich doporučení, ale co může udělat asi nemoc, ale to je tak zakotveno v nařízení. A potom samozřejmě i my, my sledujeme, jak se implementuje naše doporučení, což znamená hodně zdrojů, protože to jsou doporučení finančním úřadům či soudním orgánům. Pokud je o soudní orgány, tam spolupracujeme eh, s justičními orgány členských států a zjišťujeme od nich, proč v některých státech eh, justiční orgány reagují na ta naše doporučení a v jiných ne. A my jsme mm, začali to analyzovat po členských státech a zjišťujeme, ve kterých jsou problémy. Třeba problémy v nás. Třeba ta naše doporučení nejsou dobrá. A nebo to mohou být doporučení v, těch, v ochotě některých států, anebo ve, ve schopnosti některých států e, dostat ty věci před soud. A samozřejmě protože to je jako ve škole, když máte eh, jenom špatné eh, známky, tak asi problém bude ve mně, ale také když máte příliš dobré eh, známky, tak možná ten problém bude v tom učiteli. Takže v některých státech máte nízkou míru implementace, v některých příliš vysokou nebo hodně vysokou, takže my se pravidelně setkáváme se státními zástupci a tak dále, ale my nejsme politický orgán, to znamená, nemůžeme vyvíjet žádný tlak na ně a e, organizovaný zločin. Co s tím můžeme udělat, e, kromě EPO? No, vy se mě ptáte, takže já vám dám odpověď, e, která je politickou odpovědí, takže to mi spíš nenáleží. A já, jsem, já mám italskou zkušenost, takže tento parlament má výbor Libe přece. A nemá ale výbor, který by se zabýval eh, eh, trestními kauzami. Vy nemáte eh, Justice Committee jako my v Itálii, takzvaný justiční výbor, který by se zabýval trestnou činností. To vy nemáte. Vy máte výbor Krim, pokud se nemýlím, což je dobrá věc, ale to je takový, to je takový dočasný výbor, pokud vím. A podle mého skromného názoru, když se mě ptáte, tak eh, v parlamentu máte pouze jednu stránku mince, kterou sledujete, které se věnujete, a ne tu druhou. To také něco vypovídá. A tady na paní Breso, ta položila otázku, moje odpověď. Je to trend? Hmm. Eh, ten zvýšený počet doporučení, anebo je to náhodné teď. Je to někde uprostřed, je to trend, ano, je to zvyšující se trend, ale ne zas tak zvyšující se, jako jsme viděli tady. Já si nemyslím, že příští rok to bude 900 milionů, bude to méně. Ale mm, k malému nárůstu dojde. A když se mě ptáte, je to kvůli tomu, že je více podvodů v Evropě? Reflektuje to více podvodů v Evropě? Já bych řekl ne. Ne. To E, nereflektuje, nekoresponduje nějakému zvýšenému počtu podvodů s evropskými fondy a ani e, ne k většímu počtu podnětů. Ne, to nám ukazuje, že se zvyšilo povědomí a i ta reakce, schopnost vnitrostátních orgánů a OLAFu. Větší efektivita OLAFu, ne nutně větší míra podvodů. Panu Polčákovi ta, ta taky, takže dám i vám teď tady a ne jemu, rozdíl mezi nesrovnalostí a podvodem a takový příklad. Ano, když já třeba se zeptám, mm, nebo jde o financování, a když tam někdo nedá třeba údaj, jako třeba můj věk, a bylo to nutné to tam vyplnit, protože třeba to byl program jenom pro mládež, tak to je nesrovnalost. Já tam opominu dát věk a třeba nedostanu eh, ty prostředky, ale je to nesrovnalost, je to chyba. Ale když řeknu, napíšu tam, je mi 16 a je mi 45 a já vím velice dobře, že mi je 45 a že mi není 16, to vím dobře, tak to už je podvod. A rozdíl pro nás je velký, protože podvod zakládá i eh, tedy vyšetřování justiční, je to trestný čin. Podvod je trestný čin, kdežto nesrovnalost je chyba, to nebylo umyslné ale může to zakládat samozřejmě ten fakt, nebo být důvodem toho, že nedostanou, ten příjemce nedostane nedostane to financování. Tady někdo zmínil těch 7 euro. No, my neblokujeme žádné financování v takovémto případě. Jak komunikujeme s regiony? No, my nekomunikujeme s regiony. My nekomunikujeme s regiony, my komunikujeme s vnitrostátními orgány, se soudními orgány, s orgány činnými v trestním řízení a my i zapojujeme regiony, kraje nebo tedy místní samozprávy tehdy, když děláme tu naši činnost kterou děláme normálně. My, eh, my spolupracujeme s, v tomto s DG Regio, DG Emplo, a když navštěvujeme členské státy a tam šíříme jaksi povědomí, eh, školíme, eh, spolupracujeme, jak bych řekl, mm, kdy vytváříme tu naši holistickou strategii boje proti korupci, podvodům, což znamená prevenci, potom řádnou zprávu Eh, schopnost detekovat, odhalovat a potom reagovat. Takže právě proto my jako Evropská unie, my společně děláme jako konference, semináře ve všech členských státech eh, s těmi eh, celostátními orgány i těmi lokálními. I hm, samozřejmě tam pracujeme na té prevenci a chyby, takže to jsem to odpověď. Takže samozřejmě my Eh, eh, nesrovnalosti a podvody, s těmi zacházíme odlišně, většinou tedy my vyšetřujeme ty podvody. No dobře. A teď pan Rope. Velké projekty. Lépe je řídit centralizovaně anebo decentralizovaně. No to mě kladete politickou otázku. No dobře, já vám řeknu můj názor. From our... Z našeho pohledu je lépe jednat s centrálním úřadem, protože je to jednodušší. Je pro nás jednodušší zasáhnout. A normálně v běžných případech centrální úřady fungují lépe, protože jsou lépe organizované a lépe vyškolené než jednotlivé obce. Ale ne vždycky to tak je. Vy jste z Lotyšska, že ano? Takže eh, víte o velkém případu, který byl v novinách, eh, o který my jsme eh, vyšetřovali, který vyšetřovala lotyšská instituce. Byl to obrovský, obrovská kauza v energetice s čerpáním evropských fondů a tam to, byl, to, to bylo centralizované. Byl to velký korupční skandál. Já to tady nebudu jmenovat, přestože je to veřejně známo. Takže neexistuje jeden recept. Obecně čím je ta úroveň lokálnější, tím je pro nás těžší zasáhnout, ale zároveň tím vyšší je ta odpovědnost za strukturální fondy. Za prvé mají členské státy odpovědnost za e, vyšetřování. My fungujeme na základě subsidiarity pouze. Jestliže nějaký případ nelze vyřešit na místní úrovni, přestože my o něm máme informace, tak my je zašleme národním orgánům, protože nám nepřísluší prošetřovat všechny případy, pokud je na to někdo přímo na místě. Pokud nikdo takový není, tak my jsme potom e, jediným vyšetřovatelem. My nemůžeme přeposílat e, případy někomu jinému. Ale u strukturálních fondů je zaprvé odpovědnost na e, úřadech členského státu. Paní Maletič, jaká opatření podniknout? Tak zase, my neusilujeme o to, abychom měli více informací od členských států, kromě případů, se kterými si členské státy sami neporadí nebo které jsou nadnárodní, přeshraniční. My bychom rádi, kdyby členské státy řešili efektivně sami své případy. A aby k tomu byly ochotné i bez naší podpory. My spolupracujeme na školení, na šíření povědomí i s finančními úřady v rámci dobré spolupráce. Klesá počet otevřených vyšetřování. Ano, když si vezmeme roky 2013, 14, 15, tak tady eh, došlo k nárůstu o 16 případů, což je, nebo k snížení o 16 případů, což je velice malé číslo, takže pro nás ten počet je stabilní. A ten počet vlastně vzrůstal od roku, eh, od roku 1999. Takže k určitému lehkému snížení dosáhlo, nicméně loni byl rekordní počet případů. Eh, loni jsme měli rekordní počet uzavřených vyšetřování za celou dobu existence Olafu asi 16 leté. Panu Budovi jsem odpověděl, paní Smolková, pokud jde o publicitu naší zprávy, tak eh, naše zpráva je veřejná, je prezentována eh, institucím, nejprve vašemu výboru, což vítám, a následuje po ní debata těch, kdo debatovat chtějí. Jsou samozřejmě tiskové konference a tak dále. My se velmi snažíme zajistit této zprávě publicitu. E, takže tak, takhle to zkrátka děláme. Já si myslím, že jsme zvýšili e, kvalitu naší zprávy během let. Když se podíváte na ty minulé zprávy, tak každý rok máme o něco detailnější data a snažíme se vysvětlovat všechna možná nedorozumění. Vynakládáváme na, to, no, na to mnoho úsilí a zdrojů a je potom na eh, těch, koho to zajímá, eh, jak s tím naloží a co s tím udělají. Tak tím jsem, myslím, odpověděl víceméně na všechno, ale každopádně eh, jsem vám k dispozici na nějaké další schůzi můžete mě, nebo můžu odpovídat písemně na další otázky. A jak už jsem říkal, kdykoliv se sejdu s kýmkoliv z vás, kdyby to bylo nutné. Děkuji, pane Kesslere. Toto je patrně vaše první schůze ve výboru Regi, ale určitě ne poslední. My vás určitě budeme zvát, budeme ještě mít příležitost se vás ptát. Děkuji za návrh eh, váš odpovídat na písemné otázky. Takže kolegové, kdybyste chtěli konkrétnější odpovědi, můžete psát písemně. Dalším bodem na pořadu jednání, ten vezmu velice rychle, protože nám dochází čas. Posledním bodem k pořadu jednání je je akt přenesené pravomoci o nahlašování nesrovnalostí, což se týká práce OLAFu. Komise přijala akt přenesené pravomoci eh, podle pátého odstavce článku 122.2 nařízení o společných ustanoveních. Tento akt přenesené pravomoci připravil OLAF Eh, na základě svých kompetencí podle první části ustanovení, eh, nařízení o společných ustanoveních, o kterých jsem se zmínila. A ten má určovat, eh, které případy nesrovnalostí se mají hlásit a jaká data mají být poskytnuta podle tohoto článku 122 ten akt byl e, oznámen parlamentu ve všech jazycích 8. července a potom rozeslán e-mailem vám 9. července. E, Parlament může vznést námitku vůči aktu přenesené pravomoci do dvou měsíců od data jeho oznámení. Aby to mohl udělat, musí přijmout návrh usnesení podaný příslušným výborem, kde zdůvodňuje svou námitku na základě článku 105 jednacího řádu. Přejeli si e, výbor může požádat o prodloužení této dvouměsíční lhuty. Jestliže výbor nepodnikne nic, po dvou měsících se akt přenesené pravomoci bude považovat za schválený. Já teď dám slovo zástupci komise eh, z DG Olaf, aby krátce vysvětlil, o co tady vlastně jde. Protože my se musíme rozhodnout, zda to schválíme, anebo požádáme o prodloužení. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji, že jste mě sem pozvali, abych předložila, představila eh, tento eh, akt přenesené pravomoci. Já jsem Maria Juni a jsem zástupkyní ředitele OLAFu pro prevenci podvodu a analýzu. A dnes tady reprezentuji komisi Eh, jak jste říkali, eh, nahlašování eh, nesrovnalostí je záležitostí OLAFu a právě proto OLAF připravil tento akt. Na ochranu finančních zájmů stanoví evropská legislativa povinnost ohlašování pro členské státy. Tato politika není nijak nová. To nařízení, eh, o kterém je řeč, je součástí eh, reportovacího balíčku, kde jsou čtyři eh, akty přenesené pravomoci a čtyři prováděcí akty týkající se programovacího období 2014 až 2020. Bylo by samozřejmě lepší mít jeden jediný akt přenesené pravomoci, který by pokrýval eh, eh, celou tuto oblast, který by harmonizoval a zjednodušil eh, proces podávání zpráv o nesrovnalostech od členských států do komise a vzhledem k tomu, že e, v základním aktu nejsou kompetence jasné, rozhodla se komise pro čtyři akty přenesené pravomoci, e, které jsou co možná nejvíce harmonizované. A pokud jde o tento konkrétní akt přenesené pravomoci, tak ten eh, se týká první části odstavce 2 článku 122 nařízení 1503 2015 o eh, hlášení nesrovnalostí. Další akt se bude týkat části, eh, která se týká procedury v případě jednotlivých částek a tento druhý akt eh, je nyní těsně před dokončením a mý kolegové z DG Regio ho mají na starost. Co je nové oproti předchozímu programovacímu období? chtěla bych říci, že poprvé máme eh, nějaký limit eh, pro podávání hlášení a také konkrétní zmínění eh, nesrovnalostí pro určité ekonomické operátory. Eh, u toho aktu přenesené pravomoci eh, je, je, ten akt je velice krátký. Tam jsou stanovena kritéria pro podávání hlášení. To znamená, že když se má nesrovnalost hlásit komisi, to teda kdy se má hlásit, je tam stanoveno a za druhé eh, je tam eh, vymezení vůči eh, podvodům a to jsou případy, které členské státy musí hlásit. Ten akt obsahuje také seznam informací, které členské státy musí hlásit, jaké následné zprávy musí podávat a e, další konkrétní údaje. Na co se ty informace používají? Jsou to informace zejména do zprávy Komise o ochraně finančních zájmů, ne do zprávy OLAFu. A pak probíhá analýza informací o členských států. E, závěrem bych chtěla říci, že tento akt přenesené pravomoci je zapotřebí chápat společně s, s prováděcím aktem, abychom si získali určitý koherentní pohled na ten eh, balíček o podávání zpráv. A abychom usnadnili eh, povinnosti členských států podávat hlášení, Komise eh, dává eh, členským státům k dispozici systém zprávy nesrovnalostí. Eh, čili já vám děkuji za pozornost a jsem vám i dále k dispozici, kdybyste měli nějaké otázky. Děkuji. Bohužel nemáme čas na nějaké otázky dnes, protože čas vypršel. Jakožto předsedkyně navrhuji poslancům výboru, Vzhledem k tomu, že akt přenesené pravomoci byl oznámen parlamentu velice pozdě, těsně před letní přestávkou, a e, ta doba, kdy lze podat námitku, skončí 8. září. E, navrhuji, aby výbor požádal o prodloužení té dvouměsíční lhuty. Takže stanovíme lhutu 3. září eh, v 17.00, dokdy můžete vy, poslanci, posílat sekretariátu jakékoliv návrhy usnesení, eh, které by namítali proti tomuto aktu. A poté možná budeme schopni eh, projednávat ten akt v budoucnu. Je to přijatelné? Souhlasíte s tím? Ano? V tom případě vám děkuji. Takže požádáme o prodloužení. A poslední bod. Včera proběhla schůze koordinátorů a jejich rozhodnutí vám bylo zasláno e-mailem. Schvalujete je? Dobře. Bod různé. Nic. Další schůze se bude konat ve čtvrtek 17. září od 9 ráno. A děkuji tlumočníkům. Děkuji a končím tuto schůzi. Only.